Colleagues, um, let's make a start. Mr. Uh, Boney is here for... Uh, Kolegové, můžeme začít. Pan Boney již dorazil pro náš bod na programu. Máme poměrně nabitý program. V 10.45 eh, proběhne prezentace předsednictví a já bych chtěl eh, se zachovat férově k těm kolegům, kteří eh, si dali na čas a přišli, pardon, kteří přišli včas, takže bych chtěl začít přesně. Vážení kolegové, další důvod, proč eh, začínáme trošičku později, je ten, že jsme se snažili zjistit, jestli funguje PowerPointová prezentace. Zdá se, že nefunguje. Dobře, takže pojďme začít tím dalším eh, bodem, což je prezentace Ehm, týkající se zprávy o evropské drogové situaci za rok 2015, trendy a vývoj. Tuto zprávu přednese pan Wolfgang Getz, který je ředitelem Centra pro monitorování drog a drogové závislosti. Jsem velice rád, že mezi nás pan Getz přišel, aby nám eh, přednesl svoji zprávu. Teď bych vám rád předal slovo, možná takových 10 minut bych vám mohli dát a Eh, já se omlouvám za ty technické problémy s tou PowerPointovou prezentací a po, vaší, po vašem vystoupení budeme mít možnost eh, diskutovat eh, to, o čem budete hovořit. Pane Geci, máte slovo. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením se dnes být. Myslím si, že to je již po jedenácté, kdy jsem mezi vás přišel. Já jsem tady byl dokonce ještě víckrát, ale je to po jedenácté, kdy se před představuji tuto zprávu. Je to pro mě veliká, eh, veliké potěšení eh, vám přednes tuto analýzu, ale předtím, než to udělám, eh, dovolte, abych udělal dvě poznámky, které jsou obecného charakteru. Za prvé, v pátek jsme vám eh, poslali svou všeobecnou zprávu o našich činnostech za rok 2014. V této zprávě najdete veškeré podrobnosti o naší činnosti v loňském roce. Pokud máte jakékoliv otázky k této zprávě, velice rád na ně odpovím dneska eh, nebo někdy mailem později a tak dále. Za druhé, bych chtěl poděkovat všem členům výboru LIBE, eh, za to, že jste nám pomohli upravit náš rozpočet, tak aby odpovídal té obrovské práci, kterou děláme. E, během posledních dvou let jste vždy pozitivně hlasovali o e, našem rozpočtu, ale e, bohužel se nám nepodařilo udržet tento rozpočet potom při dohadovacím řízení. Přesto však jsem optimista, já si myslím, že Eh, všechno vždycky přichází ve trojici a tak doufám, že se nám podaří letos při tom třetím pokusu. Vzhledem k tomu, že můj mandát eh, již bude končit, eh, buď koncem letošního roku nebo začátkem příštího roku, mohu vám zaručit jednu věc a sice, že už se k vám nevrátím s touto otázkou týkající se rozpočtu. A teď tedy o té drogové situaci. Ta zpráva o evropské drogové situaci za 2015 je naše 20. analýzou Eh, drogové problematiky v Evropě. Tato velice komplexní eh, zpráva už není vůbec podobná té první zprávě, kterou jsme předkládali v roce 1996. V roce 1995, když jsme začali svou práci, situace eh, v Evropě byla charakterizována epidemii heroinu. V té době se jednalo hlavně o řešení problémů souvisejících s heroinem a také se jednalo o snížení přenosu HIV a AIDS. <clears throat> Později se objevily nové problémy, které v současné době vyžadují naši pozornost. Zatímco heroin je eh, <clears throat> nadále eh, je důvodem vzniku celé řady problémů v Evropě. Poslední trendy jsou eh, v této oblasti poměrně pozitivní. To, že se snižuje počet uživatelů heroinu, je do, můžeme doložit tím, že e, se snížil počet uživatelů o téměř polovinu od roku 2007. Jedna z velkých úspěchů za poslední 20 let e, bylo to, že jsme e, léčbu nabízeli daleko většímu počtu uživatelů drog. Jednalo se například o 1,3 milionu uživatelů opiatů. <clears throat> Přesto však před námi stojí stále ještě obrovské úkoly Závislost na heroinu je chronická záležitost a je proto potřeba přizpůsobit služby, které poskytujeme, tak, aby odpovídaly potřebám stárnoucích uživatelů. <clears throat> Další otázka je to, že velice často uživatelé používají kombinace různých drog, ať už je to benzodiazepam a e, v kombinaci s opiáty nebo jinými. Více než 6 e, e, tisíc lidí zemřelo v důsledku předávkování Eh, během roku 2013. Eh, v současné době v reakci na tento problém se snažíme připravit lidi na situaci, kdyby skutečně se předávkovali v tom smyslu, že jim dáváme eh, možnost mít doma naloxon. Někdy dochází také k tomu, že v případě předávkování poskytujeme těmto lidem dohled. <clears throat> Navzory tomu, že před třemi lety došlo e, k epidemii vlastně diagnozy v Řecku a v Rumunsku, přesto za toto dekádu v současné době výskyt této nemoci nejnižší. Přesto však e, jsme svědky toho, že i nadále hodně lidí e, má žloutenku typu C a léčba je někdy velice drahá. Jestliže se teď podíváme na trh s heroinem, ten obrázek je, eh, je trošku eh, ne, <clears throat> nekonstantní. Eh, přesto však i nadále s tím souvisí celá řada obav. Za prvém, Eh, jsme eh, zaznamenali nárůst produkce opia v Afganistánu. Jak víte, z Afganistánu přichází největší množství heroinu a je tady eh, nebezpečí dominového efektu v budoucnosti. Za druhé dochází k určité inovacím, jakým způsobem se heroin dostává do Evropy E, například v Evropě, ve Španělsku jsme objevili dvě laboratoře, které zpracovávají heroin a dochází také ke změnám cest, kudy se k nám dostává. E, co se týče e, kanabisu, tak tam ty problémy jsou stále větší na rozdíl od situace s heroinem. Od, od roku 2013 se léčilo 60 tisíc lidí, kteří jsou závislí na kanabisu Eh, během posledního roku 20 milionů dospělých lidí mezi 15 a 64 let. to znamená 1% evropských dospělých eh, používá v současné době každý den kanabis. Ta eh, diskuse o kanabisu a o politice, jakým způsobem se s ní jsou to epidemie vypořádat, již trvá delší dobu. V Evropě se soustředujeme hlavně na potenciální náklady, které s tím souvisejí a tato droga se stává také centrem zájmu těch, kteří upravují zákony v této oblasti. V současné době kanabis eh, představuje 80 zabavených drog a 63 eh, přestupků, které souvisejí s používáním této drogy. Co se týče stimulantů, eh, tady eh, v Evropě v současné době existuje celá řada produktů, které jsou navzájem v konkurenci, ať už je to kokain, amfetamíny, extaze a další. Kokain zůstává eh, nejběžnějším stimulantem, který se v Evropě používal a asi 1,8 milionů v současné době používá extázy a 1,3 milionu amfetamíny. Trendy v používání těchto stimulantů ukazují to, co eh, v současné době eh, se děje v Evropě, ale no, objevují se i nové vzory chování. Eh, dále jsme zaznamenali také zvýšení čistoty většiny těchto běžně používaných drog, včetně kanabisu, extazy a tak dále, což znamená, že uživatelé vlastně používají silnější produkty. Co se týče kanabisu, tady jsme zaznamenali eh, vysoce potentní eh, výrobky, které jsou většinou eh, pěstovány doma. Kromě toho máme i důkazy o tom, že se do Evropy dostává hašiš. Například vysoce čisté MDMA jsou v současné době velice široce dostupné a e, společně s Europolem jsme již vydali několik varování týkajících se e, právě této drogy. E, velice často extáze obsahuje další velice zhoubné látky, jako je PMMA. Kromě toho zaznamenáváme i určité technické inovace, také se zvětšuje konkurence na trhu. Jak jsem řekla, kvalita i syntetických drog je dána tím, že jsou široce dostupné prekursory. V současné době se využívají nejrůznější látky pro výrobu syntetických drog. Eh, co se týče eh, té konkurence, eh, to, že je v současné době dostupné, že jsou dostupné nové látky, a v některých, na některých trzích se objevují nové kanabiody a kationy, kationeny, které představují alternativní eh, drogu. Objevují se tedy nové látky, objevují se stále eh, rychleji. Eh, jedná se v podstatě asi o dvě nové psychoaktivní látky, které se objevují každý týden v Evropě. V současné době je těchto látek více než 480, což je čtyřikrát více než před čtyřmi lety. V loňském roce jsme zaznamenali 101 nových eh, látek, včetně 31 syntetických katinonů a 30 syntetických kanabilodů. Toto uh, eh, látky se používají jako stimulanty. Syntetické katinony a kanabinody uh, E, jsou také nejběžněji zabavované e, látky a představují 61% z těch 35 tisíc zabavených e, látek v roce 2013. Ve většině zemí Evropské unie prevalence používání těchto látek se zdá být nízká, ale vzhledem k tomu, že některé tyto nové psychoaktivní látky jsou vysoce toxické, i omezené používání těchto látek může způsobovat obrovské problémy. Dámy a pánové, eh, nová agenda eh, Evropské unie si uvědomuje, že eh, e, že co se týče drogového problému, hovoříme zde o věci, která se vyvíjí velice dynamicky. My musíme monitorovat všechny tyto změny tak, abychom byli schopni poskytovat informace všem, kteří o těchto věcech rozhodují. Během posledních dvou eh, desetiletí evropská protidrogová politika eh, se posunula od ideologického boje k boji na základě důkazů, které máme v současné době, se snažíme Eh, nějakým způsobem zavést také eh, určité hodnoty, jako je například svoboda, demokracie a právo, také do této protidrogové politiky. Ale většina eh, částí světa se takto nechová. Přesto si myslím, že je potřeba, abychom všichni hovořili stejným hlasem a stali se součástí toho proudu protidrogové politiky. Eh, ve všech regionech světa se musíme eh, soustředit hlavně na vědecké eh, důkazy, které máme a musíme vycházet z objektivních a spolehlivých informací. Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že pokud máme být efektivnější v budoucnosti, potřebujeme více faktů, potřebujeme více důkazů a potřebujeme větší mezinárodní spolupráci. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Götzi. Našimi zpravodaji eh, jsou eh, paní Besedril Jiménez Bario a pan Bony, takže jim dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také, pane řediteli, za tuto zprávu, která byla pěkně strukturovaná, eh, obsahuje analýzy, které jdou dostatečně do hloubky, obsahuje také celou řadu velmi důležitých informací. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom takovéto zprávy každý rok dostávali, protože potřebujeme mít tuto expertízu, tak abychom mohli připravovat další politické kroky. Je velmi důležité, abychom byli všichni průběžně informováni o nových trendech. Jak jste sám řekl, je tu mnoho nových trendů a pokud se podíváme do minulosti, pokud se ohlédneme do minulosti, tak zjistíme, že po heroinové epidemii eh, v polovině 90. let nyní čelíme mnoha problémům, které souvisí s využitím, s užíváním konopí, kanabisu a také eh, s užíváním nových psychoaktivních látek. Já souhlasím s vaším tvrzením, že je velmi důležité eh, aby naše kroky se opíraly o důkazy a o fakta, ne o ideologii. Je to lepší pro, pro to, abychom našli skutečné řešení. Já jsem tedy eh, zpravodajem pro nařízení o nových psychoaktivních látkách a proto jsem tedy vel, s velkým zájmem četl právě tuto část vaší zprávy, to znamená, jak funguje trh, jak eh, se vyvíjí trhy Eh, v poptávce. Poté, co jsem si přečetl tuto zprávu, jsem ještě více přesvědčen o tom, že společná reakce Evropské unie na tento jev je více než potřeba. Tento parlament přijal svoje usnesení v loňském roce. Čekáme na radu. Jsem trochu znepokojen tím, že to radě tak dlouho trvá. A doufám, že v posledku se nám tedy podaří vytvořit text, který zavede e- účinný a rychlý systém, který nám umožní společně bojovat proti tomuto jevu. Za využití mm, spolupráce s vaší agenturou a s členskými státy. Nemáme možnost ztrácet čas kvůli e, procesním sporům a nedorozuměním. Z vaší zprávy je také jasné, že užití těchto nových psychoaktivních látek je stále častější, že často způsobují velmi závažné škody na zdraví, často vedou i ke smrti, k úmrtím. Je to často dáno tím, že o těchto nových psychoaktivních látkách není mnoho informací a nejsou připraveny eh, potřebné kroky. E, pravidelně se objevují nové látky a lidé často e, tedy e, nevědí, jak použít policejní orgány proti užívání těchto látek. Dospěli jste k tomu, že reakce na tento jev už nemůže být pouze na regulační úrovni, ale že jsou potřeba i další nástroje, například vzdělávání. Rád bych k tomu doplnil jednu věc. Domnívám se, že je potřeba, abychom eh, více a lépe připravili policejní orgány. Je tedy velmi důležité, abychom měli fungující evropský akční rámec, rámec pro eh, další kroky. Eh, vaše zpráva mě zároveň přesvědčila o tom, že o těchto látkách víme zatím velmi málo o způsobu jejich užívání. Zpráva eh, hovoří o tom, že pokud jde o nové psychoaktivní látky, zatím neexistují studie, které by srovnávaly trendy v jednotlivých členských státech. To znamená, že se domnívám, že v rámci našich diskuzích o nařízení eh, bychom také měli Eh, diskutovat o tom, jak tedy členské státy mohou přispět k vaší snaze a jak se můžeme dozvědět všichni společně více o tomto jevu. Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, že nemáme eh, čas na zbyt, že potřebujeme toto nařízení a potřebujeme lépe chápat a znát tento problém. Eh, to se týká také kanabisu. 20 milionů lidí v Evropě kanabis používá. Samozřejmě, že často se diskutuje o tom, jak tedy konopí používat, ale já osobně eh, s tím mám zkušenost v rodině. Eh, jedna moje neteř, 16-letá eh, dívka, je na tom závislá, což je pro rodinu velký problém. To znamená, že musíme chápat to, že ten problém existuje, musíme ho uznat, potřebujeme údaje, e, důkazy, ale také potřebujeme podniknout další kroky. Děkujeme panu Bonimu za velmi komplex, e, podrobný e, příspěvek, za osobní svědectví, které je velmi věrné. A nyní pan Palao. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Goetz, for your... Um, I don't... Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, pane Kec. Vy jste asi nezmínil uh, prodej a užívání klad. A Zajímavý je samozřejmě také věkový profil uživatelů drog v Evropě. Máte eh, informace o tom, že došlo k nějakým změnám v této věci? Děkuji, slovo má Monika. Děkuji. Já mám dotaz eh, na dvě věci. Jednak eh, v souvislosti s prekurzory u nás v parlamentu jež proběhla velmi intenzivní diskuze o tom, zda mají být certifikovány, po případě zda mají být zpětně vysledovatelné, to znamená, jakými cestami putují, kdo komu co prodává, jakým způsobem, kolik je produkováno a tak dále. Takže jednak místa výroby a potom také ty cesty, který, ty cesty kterými se dostává i tyto eh, prekurzory ke spotřebitelům. A mě by zajímalo, jestli se doníváte, že taková kontrola pro že, že by něco takového bylo potřeba i na evropské úrovni, protože na vnitrostátní úrovni se to děje. A No potom za druhé otázka na konopí. Bylo řečeno, že 16 tisíc osob eh, se pouští do léčby. Mě by zajímalo, že jsou to ti, kteří trvale užívají eh, konopí a nebo je to třeba v souvislosti s nějakým um, um, omylným použitím té, užitím této látky uh, um, nebo je to v souvislosti, v nějaké jiné souvislosti máte Máte nějaké informace o tom, jaké je složení těchto 16 tisíc osob a z jakých důvodů eh, musí jít eh, tady do té léčby? Hmm, děkuji. Já se ještě zeptám, jestli chce hovořit někdo další. A pokud ne, tak dám slovo panu Gecovi. Eh, prosím, máte slovo. Já postupně proberu všechny ty tři vystoupení. Pan Bony uvedl, že je třeba ty věci regulovat a já samozřejmě mohu velmi souhlasit se vším, co jste řekli. Jsme na stejné vlně. Pouze, mohu pouze podpořit, že tady potřebujeme novou právní eh, základnu pro tyto psychoaktivní látky Eh, od roku 97 máme eh, tu regulaci, kterou máme, už je to zastaralé. Eh, tehdy ta situace byla jiná než dnes a podle mého názoru z pohledu agentury. Tady máme především dva zájmy nebo záměry jednak stabilizovat, urychlit systém časného varování a vylepšit nebo podpořit ten systém posuzování rizika. To je naše věc a potom je tady samozřejmě ten právní základ a tak dále. Kanabis e, to je látka, o které se velmi často e, diskutuje, protože tady máme nařízení o legalizaci v Americe, USA, Uruguay a, a potom ještě další. A já si myslím, že tady si musíme uvědomit, že konopí se stalo nebezpečnější látkou, než tomu bylo v minulosti. Když mi bylo 16 let, tak ehm, to byla 60. a 70. let a tak dále. Tam to bylo e, zcela běžné, že vám kolega nabídl e, joint a to se stalo tu a tam a tím to skončilo, ale dnes tady je ta látka jiná, jsou tam mnohem větší hodnoty THC, protože e, tam e, dochází e, k jinému hnojení, k, jiném, k jiným metodám a má, produkujeme kanabis i v Evropě a i v Maroku, tam, tam produkují hašiš a já si myslím, že si musíme také uvědomit, že lidé tady hovoří o různých nařízeních, o konopí a ti, kteří to říkají, ty si velmi často také uvědomují, eh, jaký ten problém je, dobře se v tom vyznají. A potom klad, to je eh, místní problém v určitých komunitách, zejména z Djibouti, eh, Somálska a obdobných zemích a je to vážný problém některých zemích eh, i zde, například Spojené království, minulý rok přijalo určitá opatření a i skandinávské země se na to musely zaměřit, ale musím přiznat, že mám kolegu, eh, který se v tom velmi dobře vyzná, ale já nejsem zase takovým odborníkem na toto téma. Pokud jde o syntetické látky, tak tam hovoříme o katinonech. To v podstatě chemicky nesouvisí s katem, eh, ale ty efekty jsou velmi podobné. A já musím říct, eh, že v některých zemích tam je to spíše takový eh, kulturní, eh, taková kulturní záležitost v afrických zemích, ten kat. Pokud jde o věk uživatelů, Eh, tak já si myslím, že eh, tady jsou eh, uživatelé heroinu, kteří, kde dochází k největší změně. Ty jsou starší, star, stárnou. V posledních pěti až deseti letech průměrný věk těchto uživatelů se zvýšil o pět let. A nyní je zde skutečně nutné postarat se specificky o tyto lidi. Jsou určité země, kde e, se již začínali nad tím zamýšlet, jak například vytvářet duch, domily důchodu pro e, závislé na heroinu a tak dále, ale nevím úplně přesně, jak to funguje, e, jak to tam vypadá. A paní Holmajer, bohužel vám musím říct, že to, na čest se ptala, nepatří do mého mandátu, je to v mandátu komise, já se do toho nechci příliš měšovat. Ovšem máme také e, čísla od komise a na straně 36 v naší zprávě, v té anglické verzi, máme informace komise. A obecně mohu říci, že samozřejmě, že je v našem zájmu, aby prekurzory byly co nejvíce kontrolovány, ale musíme si uvědomit, že e, tyto prekurzory velmi často využívá také průmysl a potom vyvstává otázka, je, zda je to vůbec realizovatelné a jakým způsobem, ale já se do toho opravdu nechci příliš vměšovat. Myslím, že by eh, to komise příliš neocenila. Eh, těch 60 tisíc eh, osob, které jsou v ošetření kvůli konopí, tak to jsou ti, kteří přichází na první ošetření a v rámci těchto 60 tisíc tam asi 30% nebo zhruba jedna třetina eh, ty tam zasílá eh, justiční systém. To znamená, eh, že o ošetření nebo o té léčbě rozhodne soudce, který říká, ano, musíš se jít léčit nebo budou uvaleny jiné sankce. To znamená, ty osoby tam nejdou dobrovolně, ne, všich, ne všechny. Takže já si myslím, že to je vše v odpovědi na ty konkrétní otázky a jak jsem říkal na začátku, zabýváme se tím 20 let, nebo tedy ne osobně já, ale agentura se tím zabývá 20 let a situace se velmi změnila, je úplně jiná než na začátku a neříkám, že je to eh, mnohem problematičtější, ale je to mnohem složitější ta problematika a proto je také složitější eh, odhalit všechny souvislosti a mít všechny informace. Ovšem eh, všichni Eh, partneři, kteří jsou do toho zapojeni, národní eh, státy a eh, také všechna ta střediska, také Evropská komise tady spolupracují a naše spolupráce s komisou je velmi dobrá po té technické stránce, i když nevždy v oblasti rozpočtu, tam to není ideální, ale chci všem poděkovat pravidelně se také eh, účastníme horizontální drogové skupiny na komisi, eh, kde tedy podporujeme komisi a já bych chtěl poděkovat také Evropskému parlamentu, výboru Libe za veškerou podporu během všech těchto let. Musím říci, že to byla velmi dobrá spolupráce. Já jsem tady dnes možná mm, poslední, naposledy. Eh, můj mandát končí, když je obtížné najít mého nástupce, ale možná, možná do konce tohoto roku, nebo možná ty další měsíce tady ještě budu. Um, no. uh, děkuji ti moc krát. Um, skutečně děkuji. Uh, Myslím si, že možná i komise by se k tomu chtěla stručně vyjádřit. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, chtěla bych také já říct několik slov. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Gecovi, řediteli této agentury, za skutečně skvělou prezentaci této zprávy. Eh, jedná se o eh, eh, protidrogový boj, tak jak se projevuje v naší strategii a vychází právě z dostupnosti k důkazům a proto jsme velice vděční právě této agentur, agent, jsme velice vděční této agentuře za to, že nám právě poskytuje tyto důkazy. E, to se týká e, nejen Evropské unie, ale také e, dalších částí světa. Druhá věc, kterou bych chtěla říci, se týká toho dosie MPL. Mohu pouze potvrdit to, co řekl pan zpravodaj. Skutečně ten současný ta současná, ty současné předpavy, předpisy nejsou dostatečné, nedávají nám k dispozici ty eh, nástroje, které potřebujeme. A i Europol upozorňuje eh, na to, že se objevují nové látky, a všichni ti, kteří vyrábějí tyto drogy, kteří, kteří je pašují, dělají všechno pro to, aby mohli reagovat na všechno, co jim nabízí trh. My se této otázce věnujeme velice aktivně. Bohužel během lotyšského předsednictví jsme nedosáhli eh, v Eh, co se týče tohoto dosie dalšího pokroku a doufám, že budeme schopni to napravit při tom dalším předsednictví. Co se týče té eh, mezinárodní dimenze, já jsem také byla velice ráda, že pan eh, Getz řekl, že je potřeba, aby Evropská unie mluvila stejným hlasem s mezinárodní komunitou. Pan komisař Avramopoulos v současné době spolupracuje Eh, s předsednictvím tak, aby eh, připravil eh, naše stanovisko, které by mělo být připravené do příštího roku. Děkuji, děkuji paní Pala za to, že jste byla tak stručná. Ještě jednou bych chtěl Volkankovi poděkovat a doufám, že to není naposledy, co vás tady vidí. Mém všichni naši zpravodajové a stínoví zpravodajové Eh, jsou určitě důkazem toho, že se skutečně snažíme veškeré tyto informace nějakým způsobem využít. A eh, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za práci, kterou děláte a jak jsem řekl, doufám, že vás příští rok ještě uvidíme. Ještě jednou děkuji za vaši prezentaci. Vážení kolegové, teď eh, půjdeme k dalšímu bodu, což je zpráva komisem Jedná se o sedmou dvouletou zprávu o fungování šengenského prostoru v období od 1. listopadu 2014 do 30. dubna 2015. Je to tedy prezentace Evropské komise. Eh, vážení kolegové, minulou neděli jsme oslavili eh, výročí šengenské dohody, která byla podepsána 14. června 1985. Myslím si, že je potřeba vzdát hold lidem, kteří měli dostatečnou odvahu, aby eh, udělali tento krok. Fungování šenkenského prostoru je velice důležitý pro nás, pro všechny a z tohoto důvodu vždy eh, zveme zástupce komise, aby nám přednesli svou poslední zprávu o fungování šengenského prostoru E, budou hovořit. E, myslím, že tato zpráva je daleko důležitější ještě v, e, v kontextu současných událostí. Teď bych chtěl dát slovo panu De Koistrovi. Je tady pan De Koistr za komisi. Máte slovo, máte slovo, prosím, aby ta prezentace nebyla příliš dlouhá. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jak víte, Eh, jednou eh, za šest měsíců naše komise eh, vydává zprávu o fungování šengenského prostoru. Tentokrát se jedná již o sedmou zprávu, kterou přijala komise 29. května letošního roku. Abych to řekl stručně, tyto zprávy jsou v podstatě jakýmsi přehledem toho, co se děje v šenkenském prostoru. Zabýváme se všemi relevantními aspekty Eh, tohoto fungování. Tato sedmá zpráva tedy se týká období od 1. listopadu 2014 do 30. dubna 2015. Eh, toto období eh, bylo charakterizováno hlavně tragickými událostmi, ke kterým došlo ve středozemí ale kromě toho eh, také tlakem maďarské eh, strany a také tím, že se objevují terorističní zahraniční bojovníci. Chtěl bych se soustředit na tyto tři aspekty, i když ve zprávě je mnoho dalších informací, které se týkají jiných eh, aspektů relevantních pro fungování šengenského prostoru. Co se týče Eh, té nelegální migrace, tady bych chtěl zdůraznit, že existují vlastně tři cesty, eh, jak se tito migranti do Evropy dostávají. Eh, během období Eh, eh, se jednal hlavně o eh, cestu přes západní Balkán. Tam jsme zachytili více než 66 tisíc lidí tento problém, ale byl nějakým způsobem již vyřešen díky společným akcím a proto ta situace v současné době je pod kontrolou. V, v, v únoru se jednalo o 15 tisíc, v březnu se jednalo o 5 tisíc a v dubnu potom o 7 tisíc. Eh, lidi. Ještě jedno číslo. v Kosovu a na hranicích eh, s Srbskem a s Maďarskem. Tam bylo 12 tisíc v únoru a méně než 300 v dubnu. Eh, na třetí stránce naší zprávy je určitý přehled různých opatření, které jsme provedli, tak abychom vyřešili tento problém. Eh, například eh, jsme poskytli podporu Frontexu maďarským úřadům. Komise kromě toho iniciovala eh, intenzivní dialog mezi Kosovem a Srbskem, což vedlo k lepší spolupráci mezi orgány těchto dvou států. A přehled všech těchto opatření je velice podrobně popsán tedy přímo ve zprávě. Eh, dále pak eh, situace ve středním středomoří, to je situace, která v současné době je nejvíc komplikovaná. Během té, toho období, kterým se zabývá ta zpráva, došlo asi ke 42 tisícům zachycení eh, lidí a v této oblasti je pro nás naprosto zásadní prioritou zachránit životy těchto lidí, ať už se jedná o komisi, parlament nebo radu. Eh, pojď, eh, buďme velice eh, jasní v této věci. tyto problémy nemůžeme řešit jenom na základě nástrojů, které máme k dispozici v rámci šengenské spolupráce. Ty příčiny, jak jistě víte, jsou zkrátka mimo ten šengenský rámec. Jinými slovy, šengenské aky nemohou vést k takové akci, která by skoncovala s tímto problémem Pochopitelně e, určitá opatření, která souvisí se Schengenem, nám mohou nabídnout určitá řešení. Mám tím na mysli hlavně e, spolupráci například prostřednictvím Frontexu, to je spolupráce mezi členskými státy, jsou to společné akce, jako je Poseidon, například Triton a tak dále. To jsou věci, o kterých jste určitě už e, dostali dostatečné informace o tom, že byly posíleny všechny tyto společné akce takže skutečně potřebujeme, potřebujeme eh, využívat tyto eh, nástroje, které máme, potřebujeme ještě další opatření, další akce. Mám tím na mysli například Evropskou agendu o migraci a také eh, první implementační balíček, který byl přijat komisí Eh, jak jsem řekla, to střední středomoří představuje ty největší problémy, ale neměl bychom v žádném případě zapomínat i na další cesty, jak se dostávají migranti do Evropy a e, měli bychom si uvědomit i to, že je potřeba zajistit do dohled i v jiných částech vnějších hranic. Měli bychom e, si být vědomi toho, že pašeráci se přizpůsobují k, e, k svým modem operandy k, k situaci. Například ta cesta přes střední středozemí, to byla hlavní cesta používaná v březnu a ale až do současné doby, zatímco střed, střední středomoří zůstává, eh, tam skutečně naším hlavním úkolem eh, zůstává zachránit lidské životy, eh, ale dochází tady i k operacím vyhledávání a to není ten případ v jiných částech středozemí, do té míry aspoň. Druhý, druhou věc, o které bych se měl zmínit, je fungování eh, nového hodnotícího mechanismu Schengenu, to je eh, mechanismus, který byl eh, realizován v listopadu loňského roku. Ty, to první hodnocení bylo provedeno v Rakousku a v Belgii a musím říci, že spolupráce mezi komisí a odborníky členských států byla skutečně skvělá. A první zprávy týkající se e, toho rakouského hodnocení byly předloženy výboru pro šengenský prostor. E, e, tento výbor by k tomu měl zaujmout stanovisko. Jak víte, v rozhodnutí komise se hovoří o tom, že tyto zprávy by měly být předávány také Evropskému parlamentu. Dále je tady otázka těch zahraničních teroristických bojovníků. Eh, k tomu eh, již také byla zahájena diskuse zde, také s Evropským parlamentem. Jak víte, šengenské aky nám umožňují eh, přijmout efektivní opatření Eh, myslím si, že není eh, potřeba eh, věci týkající se šengenských hranic tady měnit. Komise přijala doporučení, na základě kterých máme pomoci členským státům tak, aby byli schopni lépe zacílit ta opatření, která umožňují sice volný pohyb, ale současně komise eh, poskytla určité, určitou interpretaci, taky je to taková společně přijatá interpretace, která umožňuje cílit eh, lépe ty kontroly eh, v tom smyslu, že vycházíme-li z analýzy rizik pro vnitřní bezpečnost, nebo které, která může ovlivnit bezpečnost vnějších hranic, v současné době je možné provádět kontroly u těchto lidí, eh, eh, kteří se dostávají do, toho, do té zprávy o hodnocení rizik. Eh, členské státy již aplikovaly tato doporučení a skutečně došlo ke kontrolám jak těch cestovních dokladů, těch, kteří cestují volně v šengenském prostoru a došlo také ke kontrolám přímo osob, osob. Jak jsem řekl, pane předsedo, existuje celá řada dalších problémů. E, to je například otázka dalšího rozvoje Eurosuru, dále vývoj v oblasti vízových, vízové politiky, ale já bych e, vás rád ještě upozornil na další aspekt což je eh, věc, o které jste se zmínil eh, ve svém úvodním příspěvku, a to je to výročí šengenské, podepsání šengenské dohody. Chtěl bych zúraznit v této souvislosti to, že eh, komise podporuje jak Rumunsko, tak Bulharsko v tom, aby se co nejdříve připojili k, do šengenského prostoru. Další věc, která souvisí s jiným kontextem, je toto. Chorvatsko před několika měsíci prohlásilo, že je připraveno na šengenské hodnocení, čili uvažuje o tom, že je schopno v současné době e, toto hodnocení e, splnit ty podmínky tohoto hodnocení. E, již v současné době přijali určité programy, které by měly umožnit již na začátku roku 2016 ty kontrolní návštěvy Chorvatska. To, co jsem tady popsal, je jenom takový přehled, protože, jak říkám, dochází k novým k novému vývoji v oblasti vízové politiky, eh, máme nové eh, úpravy eh, těchto věcí Eh, myslím si, že 15. Eh, července budete hovořit o těchto věcech také ve vašem výboru, čili došlo skutečně ve vývoji i dalších oblastí. A vůbec nejdůležitější vývoj eh, Eh, je ta evropská agenda o migraci eh, a to se týká toho komplexního přístupu ke všem aspektům, tak abychom byli schopni lépe řídit migraci. V tomto smyslu tato zpráva, na rozdíl od těch předcházejících zpráv, ve svých závěrech eh, neklade otázky pro politickou diskusi. Skutečně to nejdůležitější v současné době je lepší řízení migrace a měli bychom hlavně být lépe schopni reagovat na tu situaci ve středozemí, která je skutečně velice urgentní. E, čili my jsme se v této zprávě nevěnovali dalším otázkám, které by měly být diskutovány v kontextu této zprávy. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Pochopitelně velice rád budu reagovat na vaše dotazy. Děkuji, děkuji, pane Dekroc. Možná, že jste si všimli, vážení kolegové, eh, že tato eh, prezentace sice byla stručná, ale byla plná eh, informací. Kromě toho jsme také zmínili o tom výročí podepsání dohody šengenské, ale vzhledem k tomu, co se děje ve středozemí, se jedná o tolik eh, problémů a tolik otázek, o kterých bychom mohli teď eh, hovořit. Chtěl bych ale eh, říci, že i v jiných oblastech, o kterých budeme hovořit, se můžeme vrátit k některým těmto otázkám a proto bych navrhl, že vzhledem k tomu, že nemáme moc času, měli bychom se soustředit skutečně jenom na to, o čem hovořil pan de Kloister. Já mám poměrně dlouhý seznam žádostí o slovo. Eh, pan Coelho bude první. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl komisi poděkovat za to, že nám toto zprávu představila, ale lituji toho, že tady eh, nemůžeme eh, to probrat blíže. Schengenská, šengenské aky je nyní pod velkým tlakem, jak sám pan Dekostro řekl. nedávné události, to znamená rostoucí popularita eh, populistických stran, dokazují, že eh, se tedy musíme na tyto záležitost podívat blíže. Pane De Koster, já eh, doufám tedy, pane předsedo, že příště budeme mít na tuto záležitost více času. Ta zpráva je dobrá, ale myslím si, že by měla obsahovat více podrobných dat. Rád bych zmínil tři eh, aspekty. První věc. Komise jasně neukazuje eh, politický eh, tlak a to, že tedy migrační tlaky na maďarsko-srbské hranici se zvýšily. Mohla by to komise nějak vysvětlit? Za druhé, tato zpráva se týká období od listopadu roku 2014. Nicméně analýzy začaly 1. Eh, eh, listopadu. Eh, my tady se nad tím musíme politicky zamyslet. Do budoucna by bylo lepší, kdyby komise byla ve svých analýzách více objektivní. Kromě toho se tu hovoří o strojnásobení rozpočtu. Libes zvýš, eh, schválilo stanovisko, eh, které hovořilo o škrtech v projektu Triton. Mohla by to komise nějak okomentovat? A za třetí eh, ve zprávě je řečeno, že tom, nyní v tomto měsíci vyjde zpráva o sekundárních pohybech. Je, jsou nějaké informace o tom, jestli k této zprávě budeme mít přístup? A konečně poslední komentář, pane předsedo. Komise chce tedy využívat nových pravomocí v oblasti justice a vnitra. Já to nechci eh, komentovat, nicméně se zdá eh, jasné, že Německo, Francie, Itálie eh, tedy jsou předmětem řízení pro porušení pravidel, pokud jde o směrnici o návratu jde také o e, hranice s Rumunskem a Bulharskem. Tento parlament e, naprosto podporuje podporuje návrh a e, vytváří, chtěl by vytvářet tlak na, na radu, abychom v této věci pokročili. A poslední věc. Rád bych e, tady podpořil e, komentář týkající se šengenského hodnotícího mechanismu. Je to velmi důležitá věc a je důležité, aby komise tento nástroj plně využívala, protože to závisí na komisi. Komise musí propůjčit tomuto novému evropskému mechanismu důvěryhodnost. Jak už jsem nějakou dobu zdůrazňoval, je velmi důležité, abychom abychom vytvářeli vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Je důležité, abychom zaručili, že budeme mít silné a e, spolehlivé hranice. Je důležité, aby členské státy plnily podmínky šengenského aky. A všechno to dokážeme pouze tehdy, pokud tady bude dobře fungovat šengenský hodnotící mechanismus. Já se tedy ptám, jestli komise má dostatek prostředků na to, aby tedy převzala tyto rozšířené pravomoci a Eh, možná, že tady předložím eh, otázku k písemnému eh, zodpovězení. Pane předsedo, nebudu říkat, mohl bych tady hovořit i dále, ale myslím si, že se mi tady podařilo probrat to nejdůležitější. Ano, děkuji, pane De Culio. Vy jste tedy zdůraznil to, co jsem řekl v úvodu. E, bylo by e, tedy naivní e, myslet si, že tedy takto probereme ty četné otázky spjaté s Schengenem, že je možné to tedy vtět do těch dvou minutových příspěvků. Já jsem to tedy dal na pořad našeho dnešního jednání při příležitosti 20. letého výročí podepsání té dohody, ale určitě by to stálo za eh, další debatu a určitě by bylo dobré, abychom tedy zařadili šengenskou otázku do naší práce eh, v tom je důležitý ten holistický přístup. Vy jste tedy uh, hovořil o tom, že Schengen je důležité téma a já to beru na vědomí. V deset 45, tu tady budeme mít zástupce lotyšského předsednictví. E, to znamená, že prosím, berte toto téma pouze jako příležitost e, připomenout 20-leté výročí. E, promluví tady pan Radě, pan Verže, Bar- Barbara Spinelli, Sargentini, Majer, pan Majer a pan Eh, ještě jeden řečník a tím tedy eh, seznam řečníků skončím, ale zároveň slibuji, že tady velmi záhy budeme mít samostatný bod týkající se právě šengenského systému. Takže nejprve pan Radev. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto zprávu Evropské komisi. Osm let poté, co, se, co Bulharsko vstoupilo do Evropské unie, v této zemi stále jsou dvojí standardy. E, jsou tu politici, které, kteří e, tedy e, šíří falešné tvrzení. Jasným důkazem je například to, že Bulharsko je stále mimo šengenský prostor. Zároveň můžeme prokázat, že tato země splnila všechna kritéria. Eh, Evropský parlament a pan zpravodaj Kolio, kterému děkuji za dlouholetou dlouhodobou spolupráci, opakovaně volali potom, aby se tady Bulhars, aby Bulharsko vstoupilo do Evropské unie. Stalo se tak eh, na základě sedmé zprávy. Bulharsko pro, opakovaně prokazovalo, že aktivně přispívá k evropské bezpečnosti. Eh, Bulharské pohraniční hlídky brání vnější hranici s Tureckem a počty nelegálních migrantů, které přecházejí přes naše hranice, jsou menší než ve eh, Středomoří. Eh, pan premiér Boris eh, se tedy snaží vytvářet na to tlak a části se mu to daří. Nicméně Bulharsko stále ještě není součástí Schengenu, což je nepřijatelné a je to důkaz nedostatečného respektu vůči občanům eh, Bulharska. Je potřeba, abychom Bulharsko považovali za plnohodnotného člena EU a to se daří pouze tehdy, pokud umožníme, aby se Bulharsko stalo členem Schengenu. Děkuji a nyní paní Verže, prosím. Please. Merci, euh, Monsieur le Président. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit stručně. Oslavovat výročí Schengenu, to je to by bylo možné, kdyby to vše probíhalo za dobrých podmínek a byl to skutečný prostor svobodného eh, pohybu, ale místo toho my tady vlastně neustále budujeme Evropu jako pevnost a bohužel tak to je většina debat, které probíhaly v našich státech na toto téma, eh, je nezdravých, protože eh, někteří nevědí, o čem hovoří, tedy někdo spochybňuje eh, prostor Schengen, Schengenský prostor. Myslím si, že tady máme opravdový problém, pokud jde o ta čísla a o to, jakým způsobem jsou ta čísla manipulována, jak se ty eh, procenta používají. Uvedu příklad. Frentex eh, nedávno vysvětlil, že tlak na vnějších hranicích na eh, Řecko se zvýšil o 500%. To je sice pravda, ale tady je otázka toho pohledu. Dnešní eh, migrační tlak je zhruba stejný na Řecko i Itálii a pokud ta čísla jsou dobrá, tak je to asi 50 tisíc eh, u každého státu a situace Řecka ale není stejná jako Itálie. Řecko Eh, nepobralo od Evropské unie ani centim, ani jeden cent eh, už asi eh, rok. Všechno je zablokováno a to z důvodu, které tady nebudu rozvádět, všichni je znáte. Myslím si, že to je opravdu skandální. Je tady velká fluktuace v těchto číslech, jsou velmi kolísavá a já si myslím, že bychom to měli bedlivě sledovat, pokud nechceme živit xenofobní debaty. Já jsem francouzská, takže bych chtěla eh, říct si pár slov k tomu, co se děje dnes v NIS. Od eh, minulého eh, čtvrtka Francie zablokovala hranice mezi Itálií a Francií. A co se stalo? Jsou tady kontroly, a z vlaku jsou vysazováni ti, kteří nemají v pořádku e, všechny doklady nebo e, dobrý profil. E, jsou to samozřejmě většinou obyvatele černé pleti a to je opravdu skandální, to, co se děje ve Francii v poslední době a je to opravdu naprosto nepřijatelné. Děkuji. A dále má slovo Barbara Spinelli. Barbaro, já vím, že toto je otázka Schengenu a bylo by dobré, kdybychom byli všichni co nejstručnější, protože máme program, které, který je opravdu uh, nabitý. Takže prosím, buďte stručná. Dobře. Um, po této výzvě nebudu hovořit o tom, co se děje třeba v NIS a jinde. A zajímalo by mě, do jaké míry to znamená porušení Schengenu, Schengenské dohody. A potom mám ještě dva dotazy. Jednak se to týká těch finančních prostředků, které eh, Řecko nedostává a potom je tady také ta otázka, kterou položila Marie Christine. to je opravdu velký skandál, zejména s ohledem na to, že Řecko je vlastně těsně před eh, bankrotem. Zástupce komise uvedl, že existuje společný výklad k otázce zahraničních bojovníků, takže asi existuje nějaký oběžník eh, od komise. Ovšem, o něčem takovém my zde v parlamentě nevíme. Takže bychom si přáli, aby to bylo eh, zveřejněno a zpřístupněno všem. Dále má slovo paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, se chtěla zeptat Evropské komise nebo vyzvat je, eh, zda by mohli pohovořit o tom, co bylo ve Ventimiglia tento víkend Eh, já eh, rozumím, že to není úplně eh, v působnosti této zprávy, ale stalo se to tento víkend a zajímalo by nás to. A potom by mě zajímalo, jestli byste mohli, nebo jestli bychom mohli zaslat dopis Francie a Evropské, Francii a Evropské komise a oficiálně se zeptat na to, za jakých pravidel nebo v rámci jakého pravidla se něco takového na hranicích děje. A potom říkáte, nebo hovoří se o tom, že eh, Chorvatsko eh, bude přijato do šengenského prostoru, to je opravdu skvělé, ale zajímalo by mě, jak analyzujete tedy eh, to, že uprchlíci tady ze západního Balkánu přes Makedonii putují do šengenského prostoru. Vidíme, že lidé končí v Maďarsku, ale odsud zase se snaží je dostat dále do Evropy a já bych si dovedla představit, že dojde k určitému posunu nebo změně, pokud jde o ty e, cesty a Chorvatsko e, bude vlastně tady takovým východiskem této cesty, nebo cílovým bodem podle toho, jak se na to díváte. E, jsou tady tyto cesty, tedy těch, kteří směřují do Chorvatska, poté co se kvalifikovali do Schengenu. Ano, já se zeptám na tuto věc na koordinátorech. Už jsme tady se postarali o to, aby to bylo zařazeno na program. Paní Meyer. Děkuji, pane předsedo. Když e, čtu tu zprávu a naslouchám komisi, tak z toho mohu vyvodit pouze jeden závěr, tedy, že Schengen nefunguje. Nelegální přistěhovalci se dostávají do šengenského prostoru, členské státy chtějí zabránit, aby se e, v Schengenu volně pohybovali. Máme obrovské problémy v Hukfenu, e, v Holandsku a i v Calais s migranty, e, kteří chtějí nelegálně cestovat dál do Velké Británie. Kontroly nejsou dostatečující. Tři a půl tisíce lidí bylo zatčeno v Německu eh, nedávno. Mnozí měli sebou drogy, neměli povolení k pobytu a mě by zajímalo, jestli bychom neměli opět zavést eh, kontroly na hranicích. A co vlastně komise dělá v oblasti Schengenu? Eh, co udělá. Nefunguje to a vznikají stále větší problémy. Děkuji, pane předsedo. Mnozí lidé už eh, zmínili tuto otázku, ale eh, podle zpráv v médiích Francie a Rakousko provádí něco jako hraniční kontroly na italské hranici a to, co dělají, pokud to tady dělají, je naprosto pochopitelné podle mého názoru, ale Zajímalo by mě, jaký je přesně právní základ a přesná povaha těchto kontrol. A také by mě zajímalo, zda eh, po eh, tedy této zprávě eh, nějaká ze zemí požádala o mechanismus přerušení asi členství Schengenu. Další řečnice? Ano, ano, to, co tady diskutujeme to mě velmi e, zajímá a tak jsem se přihlásila o slovo, i když jsem původně nechtěla. E, pokud jde o tu obecnou otázku Schengenu, tak to je naprosto konkrétní otázka té e, konkrétní hranice. Tam je neuspokojivá situace, jsou lidé odesíláni zpět a pokud jde o to, co probíhá v médiích, tak to věc neusnadňuje, protože se to ještě Eh, protože ty to tam samozřejmě malují ve velmi temných barvách a zkrátkovitě. Eh, tady je otázka, jestli všichni vědí, o čem hovoří. Já si tím nejsem vůbec jistá. Uh, jestli každý ví, o co říká, když se hovoří o Schengenu, uh, pan Kvelio, tam asi máme podobný názor. Myslím si, že by bylo užitečné, kdyby komise vyzvala francouzské orgány, k dialogu, aby se vysvětlilo, jestli dochází k překračování pravidel v této oblasti. A dále je potřeba ověřit, eh, zda tato, ti, kteří hovoří o těchto situacích, eh, zvažují také franco-italské, francouzsko-italské dohody, kde je vlastně eh, nastaveno že někdy je možné vrátit osobu do té země, z které přichází. Takže tam je potřeba to opravdu vyjasnit. Tam mě by zajímalo, jestli opravdu dochází k porušování pravidel. Já mám pocit, že ne, ale opakuji, že obecně tato situace je velice znepokojivá nebo neuspokojivá pro ty, eh, kterých se týká jednak pro eh, konkrétní osoby i pro země. Dobře, slovo má pan Dikoister. Eh, pochopitelně eh, asi vás neuspokojí ten eh, čas, který vám teď dám, pouze čtyři minuty na to, aby se odpověděl na všechny to komplikované otázky. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že všechny ty otázky, že na všechny tyto otázky odpoví komise příslušným způsobem, včetně té otázky týkající se například Tritonu, Poseidonu, otázek rozpočtových a tak dále čili eh, podrobnější informace skutečně dostanete v rámci toho návrhu rozpočtu, který již byl předložen. Eh, eh, ty další otázky, ten druhý pohyb, o kterém hovořil pan Coelho, zpráva o tom, to je zpráva, která by měla být k dispozici od Europolu a Frontexu během příštího týdne. Kromě toho eh, je tady také otázka eh, toho, co komise, jak to chce, eh, jak řešit ty nové zodpovědnosti, které v současné době má, dojde k posílení počtu pracovníků, k tomu již ostatně došlo, čeká nás mnoho práce, ale možná by to mělo být. Ty první zkušenosti jsou poměrně pozitivní, pak je tady ta otázka těch nedávných událostí. Tady, kdyby se mi dovolil, pane předsedo, chtěl bych říct si několik vět k této věci. Všichni jsme eh, slyšeli různá prohlášení, eh, která se objevila v tisku eh, Hovoříme, eh, hovořilo se například o, o zavření hranic ze strany Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska a tak dále, ale jak všichni víme, k žádnému uzavření e, e, hranice nedochází, ani nedochází k zavření no, kontrol, tak jak se zde hovořilo o tom v těchto vašich otázkách. Čili nikdo zatím nepoužil takzvanou Eh, klauzuly o pojistkách. Eh, kromě toho bych eh, vám chtěl říci, že kontroly na hranicích uvnitř nejsou dovolené. Možné jsou policejní kontroly, včetně těch oblastí, které jsou blízko těch vnitřních hranic. To je asi otázka, která by si vyžádala doktorskou, doktorskou diplomovou práci, ale Některé země zkrátka umožňují tyto policejní kontroly, tak jak je to eh, v článku 21, to souvisí s celou řadou podmínek, které je potřeba eh, splnit. Pochopitelně by to vyžadovalo daleko hlubší diskusy, ale v každém případě eh, náš komisař včera eh, se sešel s ministry eh, členského státu, které eh, jsem zmínil. Šlo o to zjistit, jaké typy kontrol, jak často jsou prováděny a potom na základě těchto informací komisař potom vyjádří své stanovisko. Co se týče ale uzavírání hranic, k ničemu takovému skutečně nedochází. Schengen, jestli je to součást problému, my si myslíme v komisi, že by to mělo být naopak součástí řešení, protože Schengen eh, vytvořil eh, celou eh, řadu nejrůznějších společných standardů spolupráce mezi státy a to by všechno mělo posílit bezpečnost. A pokud mi dovolíte, eh, položím retorickou otázku, eh, která souvisí s některými těmi pochybnostmi, které tady zazněly. Skutečně si myslíte, že Evropská eh, unie by nebyla pod tím migračním tlakem, kdyby existovaly kontroly na vnitřních hranicích? <clears throat> Děkuji. Eh, jak jsem již řekl, eh, kolegové, mohli bychom k tomu mít daleko delší diskusy, daleko zásadnější diskusy, ale chtěl bych poděkovat všem kolegům za to, že velice disciplinovaně eh, přistoupili k této diskusi. V každém případě k těmto šenkenským otázkám se vrátíme dokonce i v té prezentaci, která bude v 10.45. Teď tedy půjdeme Eh, ke 13. bodu rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Zpravodajka je Ulrike Lunaček. Ehm, eh, vystoupí k tomu také paní eh, Weber, která bude hovořit o tom, jak to vypadá v současné době na radě a na, v komisi, co se týče této otázky která ehm, souvisí s návrhem směrnice, takzvané horizontální směrnice. Ehm, můžete eh, už teď eh, začít svou prezentaci? Ano. <clears throat> Dobrý den, pane předsedo, paní Lunaček. Eh, všichni vážení poslanci. Děkuji vám za to, že máte zájem o tuto otázku. Je pro mě velkou ctí eh, předstoupit před tento výbor. Předsednictví je velice vám vděčné za tuto možnost eh, pohovořit si o této důležité otázce související s rovným zacházením. Komise navrhuje novou směrnici, jak všichni víme, tato tento návrh se diskutuje v radě již od roku 2008. Na úvod bych chtěla eh, eh, říci, že eh, na EPSCO radě v prosinci již také se konala diskuse, kdy italské předsednictví se domnívalo, že bylo skutečně nudné podívat, nutné podívat se na všechny možnosti, včetně možnosti posílené spolupráce. Během této ministerské rozpravy se ukázalo, <clears throat> že stále ještě existuje velká podpora ze strany Rady v tom smyslu, že bychom měli na tomto návrhu dále pracovat. Rovné zacházení eh, ostatně eh, bylo vůbec jedním z cílem Evropské unie, tak jak je to definováno ve smlouvách. Bohužel, eh, ale ta podpora pro posílenou spolupráci není zatím dostatečná. Přesto tato diskuse stimulovala další diskusy a lotyšské Předsednictví eh, se snažilo využít tento stimul. Jak asi víte, ta složitost celé této otázky ale vyžaduje další objasnění některých věcí, další diskusy tak, abychom dosáhli požadované jednomyslnosti. Předsednictví eh, nemá jinou možnost, než vycházet z názoru těch členských států, které se mohou v některých případech nacházet v menšině. Přesto však během eh, těch eh, šesti měsíců našeho předsednictví jsme udělali, co bylo v našich silách, abychom dosáhli určitého pokroku v tomto dosie. Dovolte, abych teď tedy eh, pohovořila o tom, co udělala pracovní skupina v únoru a v květnu. Lotyšská, lotyšské předsednictví předložilo určité návrhy, které se soustředily hlavně na ty základní věci, které souvisejí s rozsahem Eh, rozdělení kompetencí mezi Evropskou unii a členskými státy je vždycky otázka velice citlivá a je naprosto zásadní, že se nám podařilo najít ty nejjasnější možné formulace eh, týkající se takových věcí, jako je například sociální ochrana <clears throat> a eh, vzdělávání. Kromě toho jsme také dosáhli schody v takových otázkách, jako je problém eh, dosažení rovnováhy na jedné strany eh, mezi ochranou proti diskriminaci, to by se mělo dostat do této směrnice a na druhé straně těmi opatřeními, která existují ve vnitrostátních předpisech. Kromě toho eh, Lotyšsko rozeslalo dotazníky všem delegacím, jehož cílem bylo zjistit, jaká, jaké jejich stanovisko týkající se rozsahu působnosti dané směrnice eh, a také týkající se některých zatím nevyřešených problémech. Eh, dále potom eh, dotazník také kladl otázky týkající se ehm, harmonogramu <clears throat> plnění těchto věcí. Šlo nám hlavně o to, abychom zlepšili text předkládaného návrhu a aby se nám podařilo dosáhnout jednomyslnosti. Ty odpovědi potom byly zpracovány v jednom dokumentu a doufáme, že to bude eh, dokument, který bude využívaný pro budoucí diskuse. Po eh, diskusích, které proběhly v pracovních eh, skupinách, eh, eh potom eh, 18. června zítra v Lucemburku bude pokračovat eh, tato eh, diskuse v rámci dalšího setkání eh, Chtěla bych říci, že eh, co se týče lotyšského předsednictví a vlastně všech předsednictví, u dosie, kde musíme mít eh, jednomyslnost, nemůžeme eh, zkrátka pokročit, dokud se neschodnou na dané věci všechny členské státy. Každé předsednictví pracovalo od roku 2008 právě na tomto dosie v tomto smyslu a já doufám, že nakonec se nám podaří té schody a jednomyslnosti dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Eh, vážení kolegové, jedná se tedy o takzvanou horizontální směrnici, kterou mnozí z nás eh, podporují, jak již bylo zmíněno, práce na, té, na tomto návrhu již eh, se tahne od roku 2008. Nejprve bych chtěl dát slovo paní zpravodajce, paní Lonaček. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat lotyšskému předsednictví za to, že se pokusilo dosáhnout určitého pokroku. Také bych jim chtěla poděkovat za ty konzultace s členskými státy a za to, že vypracovali tuto zprávu o dosaženém pokroku. Doufám, že tato zpráva nám pomůže udělat další krok dopředu. Pokud tomu rozumím, já teď nechci hovořit o všech těch podrobnostech, protože 8 let už eh, o těchto věcech diskutujeme, ale já tomu rozumím tak, že eh, eh, členské státy si dělají obavy týkající se otázky subsidiarity a těch dvou oblastí, to znamená sociální ochrany a vzdělání a výchovy. Myslím si, že některé členské státy stále ještě mají problémy s právní jistotou, ale to by neměl podle mého názoru být ten hlavní problém, jestliže hovoříme o e, těch obavách týkajících se principu subsidiarity. Já e, vím, někteří zástupci členských států, se kterým jsem hovořila, Eh, eh, je dobré vždy eh, zmínit v této souvislosti například také směrnici o zaměstnanosti a o kvalitě pracovních podmínek. V té době žádné členské státy si nedělaly obavy z nějaké principu subsidiarity a přitom toto je úplně stejné, stejná otázka. Jestliže hovoříme tedy o té směrnici o kvalitě práce, tak eh, eh, eh, žádné takové obavy neexistovaly, takže doufám, že tomu nebude ani v tomto případě. Hodně toho, o čem tady hovoříme, souvisí se vzděláním a výchovou. A to je pochopitelně kompetence jednotlivých členských států, ale někdy slyšíme, proč vlastně Evropská unie zase chce vnucovat Například takové věci, jako jak by se měly psát učebnice a tak dále. Já bych chtěla uvést jeden příklad, protože existuje celá řada příkladů toho, eh, jak, co by znamenalo neuplatňování této směrnice. Například eh, chlapec, eh, který například si rád hraje s děvčaty, a v podstatě se na něj to dívají jako na geje, přitom je to ještě malý chlapec, který vůbec neví, co se s ním děje, ale přesto se z něj dělají všichni legraci, má otce, který pracuje pouze na částečný úvazek, e, e, maminku vůbec nemá, žije tedy s otcem a um, Eh, ve škole není možno eh, například eh, se zmiňovat o tom, jaká, co může znamenat jistá sexuální orientace. Pochopitelně, že v vzdělání a ve výchově by mělo být něco o sexuální orientaci a co znamená být takové nebo jiné orientace a jakým způsobem přistupovat k chlapcům a nebo k děvčatům, které se chovají možná trošku jinak než ti ostatní. Ještě bych mohla uvést další příklad. Co se týče například eh, přístupu na veřejná prostranství, to se stalo v mé zemi v lednu letošního roku, kdy lesbický pár eh, šel do jedné krásné tradiční kavárny ve Vídni a tam, když se potkali, tak se políbili a majitel této kavárny řekl, že jim to nelíbí a vyhodil je. Eh, oni potom na Facebooku udělali velkou protestní akci proti této kavárně ale dejme tomu, kdyby se jednalo o černý heterosexuální pár a ten se políbil v kavárně a vyhodili by ho proto, že eh, eh, se políbili, tak tyto lidé by mohli tu věc dát k soudu, ale lesbický pár něco takového udělat nemůže. Čili to jsou příklady takových situací, kdy členské státy skutečně by měly e, Eh, si uvědomit, že se jedná o otázku nediskriminace a že to vůbec není otázka subsidiarity, ale je to otázka rovnosti. Eh, to všechno souvisí s další otázkou, a sice s otázkou nákladů. Eh, například v Irsku byla provedena studie po přijetí zákona o rovném statutu a e, došli k závěru, že něco to sice stálo, ale e, ve srovnání s tím, co to vlastně znamená pro lidi, kteří e, například mají určitá postižení a tak dále, tak tyto náklady skutečně by neměly být považovány za něco, co je zásadní. Ehm, jsem, já doufám, a to souvisí s tím, s tou radou EPSCO, kdy došlo k odmítnutí eh, některých věcí, což čehož já si velice vážím. Hovoříme o rovnosti, což je něco, co je přesně definováno eh, v chartě lidských práv. Čili já si myslím, že by bylo dobré, kdyby i na zítřejší radě se pokračovalo v této diskusi. Možná, že mám jednu otázku. Tady v parlamentu se těšíme velké podpoře pro tuto směrnici. Otázka tedy je, co kdybychom se obrátili na eh, radu Eh, s tím, že by možná bylo dobré pozvat eh, některé poslance, a bychom o těchto věcech mohli s vámi hovořit, protože si myslím, že celá řada těchto obav by možná zmizela, kdybychom s vámi měli přímý kontakt. Čili kdybyste vy nebo eh, zástupci příštího předsednictví možná udělali něco v této věci. Nemusí to být formální zasedání rady, může to mít jinou formu, ale myslím si, že by nám to skutečně pomohlo a jak já, tak stínový zpravodaj k této zprávě by zcela jistě rádi eh, s vámi sešli a pokusili se vám naznačit, jak se zbavit těch obav ze stran členských států. Děkuji, Ulrike. Já teď eh, z důvodů časových, eh, teď pouze zmíním ty, kteří budou hovořit, pan Belt, pan Klion, pan Kerkhop, paní De Welt a paní Berg. Tak a ještě Helga paní Stevens. Okay, that's the list. Um, can I... Takže eh, teď tedy eh, uzavírám tento seznam, eh, protože budu protože pochopitelně také musíme mít na, na paměti, že nás čeká další bod. Paní Wikström. takže ráda mě zřejmě neposloucháte jedno. V pondělí, abychom jenom rozšířili tu eh, celou otázku, Ulrike, já jsem byl, eh, se zúčastnil v pondělí platformy o eh, věku, tam byl takový pocit určitého zoufalství, Hovořil jsem tam také o těch otázkách subsidiarity, otázkách nákladů. Vy jste hovořila o tom, že my tady vlastně Ehm, tyto věci podporujeme. A co se týče stárnutí a, age, age, a stárnutí, tam si myslím, že je potřeba tyto věci řešit velice rychle. Ehm, myslím si, že chápeme ty náklady související e, s těmi různými postiženími, ale myslím si, že e, rada skutečně by měla velice vážně přispět těmto e, věcem Eh, vy jste eh, jedno z mnoha předsednictví, které má tuto věc na starosti, ale co se týče stárnutí, tam si myslím, že eh, o této otázce se určitě se tady bude hovořit a byla bych, byl bych velice ráda, kdybyste se tam taky vynali. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s komentářem paní zpravodajky Lunáček. To znamená, že jsem taky frustrována tím, jak ten proces postupuje pomalu. Když jsme o tom mluvili naposledy, tak byl listopad. Já tedy vítám veškerou snahu, kterou eh, do toho investovalo litošské předsednictví. Díky za to. Eh, bylo by dobré, kdyby tedy tento dotazník eh, mm, dospěl k nějakému úspěšnému výsledku, protože potřebujeme transparentnost. Víme, že je potřeba dodržovat princip subsidiarity my tady hovoříme o zásadním principu nediskriminace, to znamená, eh, že by to mělo být mainstreamem ve veškeré vnitrostátní legislativě. Subsidiarita tady není eh, argumentem. A pokud jde o náklady, ano, jsou to závažné obavy, já tomu rozumím především pokud jde o subjekty v soukromém sektoru, ale e, je potřeba, abychom v Evropě měli inkluzní a e, spravedlivou společnost. To e, by bylo dlouhodobě k velkému prospěchu. V tuto chvíli jsme už tou situací velmi unavení a je potřeba aby tedy rada eh, k tomu eh, eh, tedy vzala v potaz tu otázku posílené spolupráce, zatímco stále ještě není dostatečné. V tuto chvíli zažíváme projevy násilí, lidé se staví proti sobě, v Evropě roste extremismus a já si myslím, že tedy ta směrnice je velmi aktuální. Komise tady hovoří o v policejních kontrolách blízko hranic, ale já se ptám, jak to vypadá eh, s eh, profilováním z hlediska náboženství. Je to skutečný problém, je tu hrozba diskriminace na základě víry a náboženství. A konečně poslední bod. Já jsem přesvědčena o tom, že některé členské státy nevyužívají, eh, nevyužívají argument eh, subsidiarity v tom smyslu, aby tedy eh, čelili tlakům na osoby LGBT. Děkuji a nyní má tedy slovo paní Guillaume. Jenom velmi stručně. Eh, chci tady vyjádřit určitou frustraci k tomuto textu, který je neustále eh, zablokovaný. A tady ten boj proti diskriminaci v Evropě, eh, tam by to opravdu mělo být alarmující. Ulrike tady o tom hovořila, o některých situacích. Stejně jako ona a jako paní Koraca Bel si myslím, že je to opravdu velmi naléhavé. Je to naléhavé pro práva v Evropě a naše hodnoty. Nestílím úplně tu myšlenku, kterou zmínila Ulrike, pokud jde o posílenou spolupráci. Eh, říkala, že to není úplně pěkné. Já nejsem nadšena tím, že to bylo smeteno ze stolu, protože by to byl alespoň určitý nástroj, jak jednat, když nemáme nic jiného. Bude snad stačit pozvat eh, lidi z parlamentu eh, k diskuzi, že o tom bude jednat rada. To tím si nejsem úplně jistá. Tam je opravdu potřeba, abychom měli něco konkrétnějšího a potřebujeme přesné informace. Děkuji, pan Kirchhoff. Ano, děkuji, pane předsedu. Eh, rád bych tedy přivítal tuto zprávu. Je jasné, že potřeba rovnosti a nediskriminace ve všech oblastech je potřeba. My tady nehovoříme pouze o sexuální orientaci, hovoříme také o znevýhodnění všeho druhu, hovoříme o e, nerovnosti v mnoha oblastech ve společnosti. Mnoho oblast má e, pocit, včetně členů mé frakce, že někdy tedy musíme pečlivě e, hodnotit politiku členských států, pokud jde o přístup k homosexuálním osobám. Samozřejmě to spadá do kompetence členských států, nicméně pokud schválíte nějakou legislativu, musíte si přiznat, že to není dostatečné. My jako eh, legislativní orgán máme někdy pocit, že pokud schválíme nějaký legislativní dokument, tak naše práce skončila a můžeme být sami se sebou spokojeni. Nicméně si musíme uvědomit, že máme co dočinění s dlouhodobým problémem, s předsudky, které se nevyře, nevyřeší ze dne na den. Mám jednu otázku, rád bych věděl, jestli nezávisle na tomto legislativním dokumentu a na dalších během let, jakého dalšího pokroku bylo dosaženo, pokud jde o e, vzdělávání, to znamená vzdělávání lidí e, v celé Evropě, pokud jde o e, postup pro porušení pravidel v tuto jestli něco takového v tuto chvíli existuje. Jsem přesvědčen, že potřebujeme neustálý dialog a potřebujeme tedy i osvětu veřejnosti vzdělávání směrem k tolerance. Eh, já myslím, že ty postupy pro porušení eh, pravidel v tuto chvíli nejsou. Možná, že tedy Eh, tak se tak stane do budoucna. Dobře, to je tedy další bod a nyní má slovo paní Infeld. Ano, děkuji, pane předsedo. Toto je moje třetí legislativní období a také třetí legislativní období, kdy diskutujeme o toté otázce. Nevím, kolikrát ještě musím být zvolena, abychom se dočkali výsledků této diskuze. ale pojďme to jednou probrat upřímně. Proč se to tolik let blokuje? Ne proto, že by tam byly nějaké technické překážky e, pro rovné příležitosti pro všechny, ale protože to členské státy nechtějí. Protože kdyby chtěli rovné zacházení, tak by tak mohli činit již dnes, dokonce ještě bez této směrnice. To znamená, že skutečným problémem je nedostatek politické vůle. Jsou tu některé členské státy, které hovoří o subsidiaritě, ale v podstatě chtějí mít možnost e, svobodu diskriminovat. To znamená, že musíme být upřímní. My e, se toho zastáváme, ve všech frakcích se zastáváme rovného zacházení, to není žádná věda. E, nicméně členské státy nejsou upřímní, nechtějí rovné zacházení. Hovoří se tu například o nákladech spjatých eh, se stejnými právy, pokud hovoříme o eh, diskriminaci na základě eh, znevýhodnění nebo postižení. Skalkuloval, vykalkuloval někdo náklady diskriminace já bych chtěla vědět, jaké jsou náklady dané nerovným zacházením. Pokud jde o posílenou spolupráci, tak e, lotyšské předsednictví řeklo, že tuto myšlenku zavrhly členské státy. E, jinak já jsem tomu v podstatě ráda, protože jinak by to e, tedy odporovalo smlouvám. Některé členské státy tedy e, by měly jiné podmínky než jiné. A konečně dva komentáře na závěr. Hovoříme tu o vzdělávání, o sociálním zabezpečení, e, že jsou to dva e, obtížné sektory. Já si myslím, že právě v oblasti vzdělávání je mnoho problémů, mnoho předsudků, případů diskriminace všeho druhu a jeden, e, já nevím, jestli vtipný případ v každém případě v Irsku před několika týdny proběhlo referendum o homosexuálních sňacích a zástupci církve e, řekli, že je to hrozné, protože ti, kteří hlasovali pro, byli vzděláni v církevních školách a přesto tedy hlasovali pro homosexuální sňatky. E, ano, vypadá to tak, že Evropská unie budu někom, bude někomu uh, vnucovat uh, Rovnost, rovnost rovnocenost. Já si myslím, že by členské státy měly být konečně upřímní, přestat e, předstírat, že e, se hlásí k rovnému zacházení. Děkuji, e, Sophie Infeld, a nyní tedy mám, prosím. Děkuji, budu velmi stručná, protože většina věcí už zazněla. Já eh, bych také velmi stála o to, abychom tedy my, poslanci, viděli ten eh, dotazník, abychom věděli, jaké jsou příčiny té blokády a kromě toho bych ráda eh, potrhla to, co už tu zazněla. zaznělo. Dneska jde o to, co tedy Evropská unie nabídne, jak jde o to, jak se tedy postavíme k Frontexu a e, k těm lodím plným uprchlíků, a e, nebo jde o e, tuto rovnost. Já bych se tedy ráda zeptala, co děláme právě v této oblasti. A pokud jde o lidská práva a rovnost, tak Evropská unie tady v tuto chvíli nic nenabízí, nic nedělá já si myslím, že tuto směrnici potřebujeme. Potřebujeme rovnost, rovné zacházení. Není zaručeno ani ve školách, ani eh, ve veřejném životě. Eh, ty menšiny nejsou chráněny evropskou legislativou a myslím si, že takovouto, taky to, takovýto legislativní dokument potřebují. Souhlasím s paní Infeld. Zajímalo by mě, jaké náklady jsou způsobené tím, že tu máme v Evropě nerovné zacházení. Myslím si, že ty náklady jsou mnohem eh, vyšší. A nyní tady tedy Helga, Helga Stevens jako poslední řečník. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Ráda slyším, že lotyšské předsednictví v radě odsunulo eh, myšlenku posílené před spolupráce, tak abychom dosáhli e, nějaké schody v radě. A to je hezké, ale já bych ráda věděla, kdy se rada konečně jednomyslně shodne, protože toto téma už se vleče 8 let. A já si myslím, že je ostuda, že stále ještě nemáme jednotnou pozici v radě, pokud jde o zásadu rovného zacházení a rovnoprávnosti vůbec. Já si myslím, že všechny, všichni občané z Evropské unie musí mít rovné postavení, musí se jim dostat rovného zacházení, protože v podstatě je to přeci tak, že všichni jsou si rovni. Já si myslím, že to je základ Evropy. A nebo snad ne? Pokud ano řeknou všichni, tak to znamená, že se rychle musí něco stát. Velmi mě zajímalo, jaký byl do, výsledek toho dotazníku, toho průzkumu. E, ano, ráda bych ten výsledek viděla a ráda bych viděla, které členské státy jsou jiného názoru než ostatní. A nyní, pokud jde o náklady, tak některé členské státy mají strach z těch nákladů, pokud by takováto směrnice o rovném zacházení byla schválena. Nicméně mnoho kolegů už hovořilo o tom, že je drahé i to, pokud e, jsou někteří lidé vylučováni e, a pokud se jim nedostává rovného zacházení eh, z jakýchkoliv důvodů. To se týká 10% lidí. Uvědomte si, že se to dotýká i vašich rodinných příslušníků nebo, dva, eh, nebo vašich přátel. Eh, může se to týkat až čtvrtiny obyvatel. Jsou to ti, kteří nemohou jít normálně do kina, do restaurace nemohou normálně nastoupit do vlaku, do autobusu, nemohou běžným způsobem telefonovat nebo sportovat. To, s tím vším jsou zpěty ekonomické ztráty které vznikají právě v důsledku nerovného zacházení. To znamená, že bych byla velmi ráda, pokud by někdo konečně spočítal, kolik stojí eh, to nerovné zacházení a diskriminace lidí. Už jsme viděli mnoho studií, mnoho eh, rozhovorů a já bych se ráda zeptala, kdy konečně tedy eh, bude schválena ta směrnice. Děkujeme Helku za tento skvělý příspěvek. Bylo by dobré, kdybychom o tom mohli diskutovat dál, ale bohužel nemáme čas a už to máme kolegy z lotyšského předsednictví předsednictví, to znamená, že nemáme více času. Nyní předávám slovo komisi. Eh, omlouvám se, že vás tady omezuji eh, v čase, ale je to velmi důležité, takže prosím. Eh, ano, děkuji. Slibuji, že budu velmi stručný. Pouze zdůrazním, zdůrazním to, že komise je i nadále Eh, odhodlána prosadit tento návrh, stejně jako v minulosti. Domníváme se, že v té mozaice různých eh, legislativních dokumentů o nediskriminaci je to právě ten kousek mozaiky, který chybí, tak abychom tedy eh, naplnili a zdokonalili ochranu občanů podle článku 19 smlouvy. A právě proto pan předseda komise Juncker do svých závazků na toto legislativní období eh, vtělil i toto téma a při, eh, při, připsal mu naprostou prioritu. Jde o to, abychom přesvědčili členské státy, které zatím e, jsou zdrženlivé, aby se vzdali e, svých výhrad a m, mm, své nerozhodnosti. Je tedy potřeba Eh, aby tu byla vedena eh, bilaterální jednání s právě s těmito eh, váhavými členskými státy. Je potřeba jednat také se členskými státy, které mají určité technické výhrady, protože jsou zastoupeny oba případy. Jsou tu členské státy, které mají určité politické výhrady a členské státy, které mají technické výhrady. To znamená, že my jsme se snažili vést celou řadu bilaterálních jednání a zároveň tedy postupujeme v těsném, těsné spolupráce s lotickým předsednictvím především tak, abychom tuto záležitost dovedli do úspěšného konce. Rada EPSCO eh, loni v prosinci byla Eh, tedy pozitivním signálem. Hovořilo se tam o eh, politické vůli eh, a o tom, že tedy většina členských států má politickou vůli v tom smyslu, aby tato směrnice byla schválena. Některé, tedy, některé členské státy jsou jiného názoru. My se snažíme tedy to změnit. Uvedu jeden konkrétní příklad. Pokud jde o sociální ochranu a vzdělávání, tak my jsme velmi intenzivně spolupracovali s lotišským předsednictvím předsednictvím, pokud jde o sociální zabezpečení a sociální ochranu. Dosáhli jsme e, pokroku. V tuto chvíli nemohu říct, že bychom se shodli na všech 28 bodech, nicméně takřka tomu tak je a dosáhli jsme tady hmatatelného úspěchu právě za lotyšského předsednictví. Je to tedy velmi komplikované dosie a já si myslím, že jedinou možnost e, máme v tom, že tedy využijeme všech příležitostí pro to, abychom se posunuli směrem vpřed. Pokud se to nepodaří za lotyšského předsednictví, doufám, že se to podaří za nadcházejícího lucemburského předsednictví a že tedy budeme eh, to i nadále považovat za prioritu eh, komise. A nyní tedy má eh, slovo paní Vevere. Omlouvám se, že vás tady musím omezit. Pokusím se stručně odpovědět na dotazy. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za všechny vaše cené připomínky, a návrhy. Tady je potřeba opravdu e, pracovat dále na tom, abychom e, dosahli schody, e, aby se přijala směrnice. Všichni tedy vyjádřili to přání, že chtějí, aby to bylo co nejrychleji. A pokud jde o ty komentáře a otázky, předáme je nadcházejícímu předsednictví, ale rychle bych chtěla na některé otázky odpovědět. Pokud jde o stárnutí, tak všechny návrhy eh, na, na, na, navrhli jsme tam některé eh, výjimky, eh, také pokud jde třeba o nějaké slevy pro osoby v určitém věku a chceme umožnit tady uplatňovat různé poplatky podle věku zákazníka, ale ty výjimky prý zatím byly příliš široké. Pokud jde o naše práci na sociální ochraně a vzdělávání v této oblasti, tak předsednictví chce tedy definovat působnost a co nejjasněji vše vymezit, vymezit kompetenci členských států pro financování systému sociální ochrany a pro vzdělávací systémy a mohu souhlasit s tím, co řekla komise. Efektivně jsme pracovali, podporovali nás delegace takže se nám podařilo udělat krok vpřed směrem ke schodě. Ehm, potom ještě k jedné otázce. Ehm, takové ty ehm, nejvýraznější věci. Paní Luňáček s tou souhlasím, říkala, že ty otevřené věci tedy musí být řešeny a byly zmíněny, ale je tu ještě jedna věc, na kterou chci upozornit a bude se tím zabývat i příští předsednictví, je zřejmé, že je potřeba dále diskutovat o věcech, které se týkají postižení a jejich různých aspektů, jako přístup a rozumné ubytování nebo e, úpravy pro osoby s postižením. Jsou tam také určité výjimky pro e, případy, e, které se týkají také designu zboží a přístupu do nových budov, Eh, dopravní služby, infrastruktury, všechny tyto věci musí být prodiskutovány. A závěrem bych vám všem chtěla poděkovat za tuto možnost diskutovat o návrhu komise, směrnice. Předsednictví si uvědomuje, že Evropský parlament a ostatní zúčastněné strany eh, již neročkavě čekají na konkrétní pokrok v této věci, po té, co se velmi dlouho vyjednávalo na radě. Jak už bylo řečeno, po předložení návrhu letošské předsednictví tady učinilo určité kroky eh, s členskými státy, tedy snažilo se udělat si konkrétní obrázek o těch otevřených věcech a my doufáme, že lucemburské předsednictví eh, tady na tom bude dále pracovat. Děkuji vám za pozornost a za to, že pečlivě sledujete, kam se tato věc ubírá. Děkuji, Ulrike. 30 vteřin. Já vím, že se ti to podaří, že to zvládneš. Ano, pokusím se. Pokud jde o to, které členské státy se zatím neodhodlaly. Já si myslím, že ty členské státy, které podporují směrnici, tak, a je jich hodně, tak ty by se měly snažit přesvědčit ty členské státy, které ještě přesvědčeny nejsou. A ty členské státy, které váhají, tak i, ty vlastně neváhají, i když už vlastně implementovali skoro všechno z té směrnice. Takže ty by měly vnímat ta, také ty evropské benefity a nevnímat jenom svůj vlastní uh, zájem. Potom ty náklady, ano, všechny ty věci, které souvisí s tím e, zpřístupněním pro uh, postižené, ano, ano, ale bylo to tady řečeno velmi jasně, o to, se, o to tady nejde v té diskuzi, to je věc rovných práv. A poskytnutí přístupu těmto lidem, bezbariérového přístupu. A e, to souvisí s právy těchto osob, jsou to lidské bytosti. Pokud ztratíme potenciál těchto osob pro biznis a e, hospodářství, tak to není příliš e, nápomocno hospodářství. Musíme to vždy vnímat jako něco pozitivního, jako přínos. Nemusíme, nemusí, nemůžeme se pořád zaměřovat jenom na náklady. Um, já si myslím, že tady je potřeba myslet na to z toho druhého pohledu. Eh, kolik by nás to stálo, kdyby ta směrnice nebyla implementována? To je něco, na čím by se měly zamyslet ty členské státy, které to zatím ještě nechtějí přejmout. Potom zda tady byl e, pokrok v oblasti vzdělávání. Samozřejmě, že my se snažíme e, měnit povědomí o těchto věcech, e, potom také ta sexuální orientace. Ano, tady bych si všichni měli připomenout, že tady bychom měli mít cestovní mapu proti homofobii, kde bychom vlastně usilovali o změnu toho povědomí o těchto věcech. Potom lobbying a členské státy Eh, se tady eh, hýbou vpřed, komise a všichni. Ano, je to potřeba, je potřeba posunout se vpřed a to i pan Juncker a pan Timmermans eh, ty podle mě, jak doufám, také budou přesvědčovat ty členské státy, které zatím ještě váhají, protože ono je opravdu potřeba pokročit a tu směrnici začít e, provádět. Ano, děkuji, to je velmi důležité. Děkuji komisi a děkuji také všem poslancům za tuto rozpravu. E, a teď je tady otázka, která dělá tu moji práci tak zajímavou. E, zda si tedy vezmeme ten příští bod a budeme hovořit o zprávě o trialogu Cecílie a Kateriny a e, necháme pana ministra čekat, a nebo e, to přeskočíme. E, tak Cecíli, dobře, já jsem vám slíbil, že dostanete na krátko slovo. Ano, my jsme tady vedli tři trialogy na této věci. Dohodli jsme se na několika věcech, ale pořád ještě musíme vyřešit největší politické otázky, eh, které zatím ještě nejsou vyřešeny. Hovoříme tady o množství, eh, tedy o počtech pro přijetí. Máme tady dohody, pokud jde eh, o testech pracovního trhu. K tomu se budeme muset vrátit ještě později a potom pokud jde Eh, o mobilitu uvnitř Evropské unie, tak komise a Evropský parlament by si přáli, aby to bylo zdůrazněno, aby tam bylo těch šest měsíců, ale eh, rada to nepodporuje. A my jsme se dohodli, že jsme ochotni překolenout tam eh, ty problémy, které se týkají rodiny. Je to důležitá směrnice. Máme tady dobrého ducha spolupráce ve vyjednávacím týmu parlamentu. Chci poděkovat také lotyšskému předsednictví, které se snažilo, i když se jim nepodařilo dosáhnout velkých výsledků. Já si myslím, že musíme pokračovat v rámci tohoto dobrého eh, pracovního ducha i během lucemburského předsednictví. Já doufám, že během toho příštího předsednictví se nám to tedy eh, podaří vyřešit. Děkuji za stručnost. Vím, že komise se k tomu chtěla vyjádřit. Ehm, a eh, já vím, že toto je zajímavé pro kolegy a eh, je důležité tady o tom hovořit. Já vím, že komise se k tomu chce vyjádřit, ale opravdu nemáme, nemáme čas. Nen Katrině dám minutu. Jde tedy o ty záruky procesní záruky pro děti. Prosím, ale velmi stručně, jenom jednu minutku, jestli to prosím můžeš dodržet. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit být opravdu stručná. 20. května ve Štrasburku eh, proběhl třetí trialog o procesní eh, záruky v trestních řízeních pro obviněné děti. A Eh, přijali jsme tam dohodu eh, k některým článkům a to také eh, díky pomoci lotyšského předsednictví a díky ochotě komise. Chci všem poděkovat, děkuji také stínovým zpravodajům, se kterými jsme se setkali již v rámci přípravy na triálog. Pokud jde o ty doložky, kde jsme se dohodli, stručně bych řekla, že jde o článek 3 a rada tam přijala pozici Evropského parlamentu tedy že v případě pochyb o nezletilosti, že by to tady mělo být eh, přijato. Potom tam je článek 13. Tam jde o svobodu svědomí v případě řízení a to musí být eh, zohledněno vždy a nejenom v případě zatčení, tak jak to tam bylo v tom původním textu. A jsme také spokojeni s tím, že nezletilý může být, musí být nebo má mít možnost uh, účastnit se řízení aktivně a má mít prostor na to, aby vyjádřil uh, své stanovisko to je také otázka eh, záruky eh, v procesním, tedy v tom soudním řízení. A pokud možno by měl být doprovázen dospělou osobou, pak je tam ještě celá řada dalších věcí, je tam ještě několik dalších eh, záruk, kde pozice ještě jsou od sebe velmi vzdáleny, ale myslím si, že během příštího trialogu, který proběhne co nejdříve během lucemburského předsednictví, budeme schopni dospět k dobrému kompromisu a já samozřejmě budu o tom informovat kolegy z výboru. Děkuji. Děkuji, děkuji vám kolegové za to, že jste mi pomohli eh, naplnit celou tu agendu tak, jak jsme ji měli připraven na dnešní eh, dopoledne. Eh, teď tedy máme další bod, což je výměna názoru s ministrem vnitra a ministra spravedlnosti Eh, Lotyšska. Eh, chtěl bych oba pane ministry přivítat mezi námi. Ehm, jsem velice rád, že jste mezi nás v Bruselu eh, přišli, abyste zde zhodnotili své činnosti v době lotyšského předsednictví v oblasti tedy spravedlnosti a vnitra. To nejen proto, Eh, že pomalu končí vaše přesnici. A vzhledem k tomu, že máme skutečně eh, málo času, tak již, se, již omezím své úvodní eh, poznámky a přímo vás požádám, abyste se ujali slova. Takže nejprve bych dala slovo panu ministrovi Kozlovskisovi. Vzhledem k tomu, že budete hovořit o závěrech předsednictví, dovolte, abych využil této příležitosti k tomu, abych vám poděkoval osobně za vaši spolupráci během těchto šesti měsíců, za spolupráci s parlamentem, osobně se mnou a tak dále. Eh, určitě kolegové poslanci budou mít celou řadu otázek na vás, ale já bych vám chtěl na úvod poděkovat už teď za tu spolupráci. Děkuji, pane eh, předsedo. Vážení eh, poslanci, jsem eh, poctěn tím, že zde mohu dnes být a pohovořit s vámi o pokroku, kterého jsme dosáhli v době lotyšského předsednictví během těchto posledních šesti měsíců. Hlavně tedy se jedná o oblast vnitra spolupráce s Evropským parlamentem je naprosto zásadní součástí práce Eh, během našeho předsednictví eh, ku prospěchu a v zájmu evropských občanů. Eh, naše předsednictví shrnulo vlastně své činnosti ve dvou oblastech vnitřní bezpečnost a migrace. Ty úkoly, které jsme museli řešit, byly dány hlavně vnějšími událostmi skutečně eh, eh, šokujícími událostmi, ke kterým došlo eh, v, ledně, v lednu. To všechno vlastně zvýšilo naše obavy týkající se evropské bezpečnosti. Kromě toho, to, co se děje ve středo zemí, nás přimělo k tomu, že jsme se soustředili na otázku záchrany životů. Současně s tím jsme se pokusili vytvořit určitý systém, který by umožnil komplexní řízení úkolů, které existují v oblasti migrace, a to nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. Je nám jasné, že reakce Evropské unie musí být skutečně jednotná a naším cíl, náš cíl zůstává eh, nezměněný. Je potřeba chránit a zachovávat eh, naše hodnoty, hlavně svobodu. To všechno musí jít ruku v ruce eh, s respektem pro lidská práva a základní svobody. Chtěl bych zdůraznit, že pouze spolupráce, pouze otevřený dialog nám umožní další pozitivní vývoj Evropské unie v oblasti spravedlnosti vnitra. Jenom naše spolupráce umožní nám eh, mít k dispozici takové nástroje, které zajistí bezpečnost pro evropské občany. Dámy a pánové, jak jsem již řekl v lednu, domníváme se, že největším um, Naším úkolem je vypracovat eh, takovou politiku, která bude předvídatelná. Ehm, vedle toho eh, musíme mít dostatečné schopnosti, abychom byli schopni reagovat na události, ke kterým dochází. Chtěl bych tedy na úvod svého příspěvku eh, se zmínit o některých těch problémech, které v současné době existují v oblasti migrace na začátku letošního roku. Jsme Eh, eh, se setkali s jakýmsi fenoménem, kterému říkáme eh, lodě duchů. To, to nás trošičku všechny překvapilo. A to, že převaděči těchto uprchlíků Eh, jsou naprosto nenasytní. Eh, to je další věc, která nás trošku překvapila. Eh, my jako předsednictví jsme reagovali i hned 20. dubna společně s nejvyšší představitelkou jsme svolali eh, mimořádnou zasedání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra a eh, dohodli jsme se na některých krátkodobých opatřeních. Jejíž cílem bylo zachránit hlavně životy těchto lidí a společně eh, s službou vnější jsme Eh, vypracovali určitý plán, eh, přičemž jsme eh, hlavní pozornost věnovali také té otázce záchrany života. Pokusili jsme se také posílit schopnosti Frontexu tím, že jsme uvolnili zdroje pro operace ve středozemí a tím, že jsme strojnásobili výši těchto částek. je eh, také naprosto zásadní, abychom eh, bojovali s těmi eh, základními příčinami toho, proč to lidé se vydávají na tuto nebezpečnou cestu. Je velice důležité spolupracovat v této souvislosti se třetími zeměmi. Evropská komise také představila nový migrační program, eh, který má eh, krátkodobý, dlouhodobý i střednědobý horizont plnění úkolu. Eh, jestli, a cíl toho je tedy vytvořit novou evropskou migrační politiku. Předsednictví také zahájilo diskusy o tomto novém programu a to bezodkladně. Obecně se dá říci, že Rada podporuje tento program a také opatření, která jsou navržena v tomto programu, které vycházejí ze čtyř eh, pilířů. Eh, za prvé odstranění nelegální eh, migrace, za druhé posílení řízení vnějších hranic, za třetí se to týká azylové politiky a za čtvrté potom nová legální migrační politika. Je naprosto zásadní, pokračovat eh, v těch eh, praktických zavádění těchto věcí eh, do praxe, tak aby naše reakce byla vyrovnaná, tak abychom maximálně mohli využívat výhody legální migrace a abychom byli schopni poskytnout azyl těm, kteří to skutečně si zaslouží. Současně s tím je potřeba bojovat proti nelegální migraci. Není žádným tajemstvím, že existují rozdílné názory týkající se e, opatření, které navrhuje Evropská komise a týkající se e, e, relokace lidí v Evropě a včera během ministerského zasedání byla tato otázka také diskutována jako zvláštní bod. Hovořili jsme o tom po dobu 6 hodin a Ehm, e, zasedání e, rady na konci června bude naprosto zásadní. Ehm, všichni víme, že je potřeba podporovat země, které e, trpí obrovským tlakem migračním. Musíme se přitom eh, shodnout na několika podrobnostech, které souvisejí eh, s tím mechanismem řešení. Je potřeba, aby to všechno bylo dostatečně spravedlivé. Práce rady bude i nadále velice intenzivní s cílem najít kompromis. Je jasné, že neexistuje jeden univerzálně platný nástroj, který by byl schopen řídit eh, migraci samostatně. Proto potřebujeme velice komplexní přístup a proto iniciativa výboru LIBEM e, vypracovat zprávu k, té, k tomuto bodu je velice důležitá. Rád bych se zmínil také o tom, že e, možnosti legální migrace jsou jakýmsi dobrým nástrojem, e, jak řídit migrační toky. Snažíme se najít určitý kompromis mezi stanoviskem Rady a Evropského parlamentu. Eh, který se týká pohybu eh, studentů a výzkumných pracovníků. Stále ještě existují některé otázky, které bude potřeba dotáhnout a pracovat na nich intenzivně tak, abychom nalezli co nejdříve kompromisní řešení. Konstruktivní dialog nám umožní eh, dosáhnout dohody ještě v letošním roce. I nadále jsme také pracovali na otázce Eh, nového zákonu o vízech. Investovali jsme během eh, minulých šesti měsíců eh, hodně energie do toho, abychom našli dohody s Radem a abychom zahájili dialog o tomto návrhu s Evropským parlamentem. Kromě toho se nám podařilo dosáhnout dohody také v otázce Dublin, dublinského nařízení a všech pozměňovacích návrhů, které s tím souvisí. Hovořili jsme hlavně o ochraně těch nejohroženějších skupin, hlavně pak nezletilých. Jestliže máme lépe pochopit, proč eh, lidé eh, například porušují eh, lhuty platnosti víz, jsme zahájili operaci Embelite, Eh, neboli oranžové světlo. Eh, pokusili jsme zjistit, proč lidé eh, porušují tato pravidla. Této činnosti se zúčastnilo vše, vše, všechny členské země. Během této aktivity nedošlo k zadržení žádné osoby, i když jsme zjistili, že velice často u nich dokumenty již ztratily platnost. Měli jsme eh, více než 800 eh, zpráv od, z různých letiš, eh, které se týkaly celkem 1390 lidí. Na začátku letošního roku jsme zahájili úspěšný pilotní projekt, kterému říkáme Smart Borders, inteligentní hranice. Eh, pokračovali jsme také v práci na eh, celém tom balíčku, který se týká těchto inteligentních hranic. Bude to základ pro práci eh, Evropské komise, která předloží svůj návrh týkající se těchto inteligentních hranic. Je velice důležité, abychom pracovali i nadále na tomto projektu, tak abychom mohli využít eh, všechny eh, výhody eh, nových technologií, tak jak se nám nabízejí. Současně s tím je potřeba mít na paměti neustále dodržování lidských práv. Dámy a pánové, jak jsem se již zmínil dříve, migrace nebyla jediným problémem, který jsme museli řešit, například události v, v Francii, v Dánsku a v jiných místech ukázaly na nebezpečí terorismu Ehm, pro vnitřní bezpečnost Evropské unie je naprosto zásadní, abychom reagovali vždy včas a příslušným způsobem. 29 eh, eh, ledna eh, ministři vnitra hovořili v Rize o možnosti boje proti terorismu. A já osobně jsem velice spokojen s tím, že toto ministerské zasedání potvrdilo prohlášení, které bylo příspěvkem do této diskusy eh, o boji proti tomuto fenoménu, který byl dále rozpracován 12. února na dalším zasedání. Leitmotivem lotyšského předsednictví bylo dosáhnout rovnováhu, eh, dosáhnout bezpečnosti na jedné straně a ochraně eh, lidských a základních práv na straně druhé. Evropská rada Eh, také eh, nám dala právě tento úkol, abychom dosáhli této rovnováhy mezi zajištěním bezpečnosti a zajištěním základních lidských práv. Eh, to vlastně vytváří velice dobrý základ pro další práci a pro náš budoucí boj s terorismem. Eh, zvolili jsme si čtyři prioritní oblasti, eh, eh, na které jsme se soustředili s cílem dosáhnout dobrých výsledků během těch šesti měsíců našeho předsednictví. Chtěli jsme také využít možnosti, které nám dává šengenský rámec. To jsou věci, které se týkají vnějších i vnitřních hranic Dále eh, se jednalo o otázku extremismu a terorismu. Eh, v této oblasti jsme eh, posílili spolupráci. Týká se to také obchodu se zbraněmi. A dále dezaktivace zabavení zbraní. Naše spolupráce se také posílila s Europolem a s Eurojustem. Naším leitmotivem bylo eh, pokusit se najít eh, způsob, jak využít co nejlépe ty nástroje, které máme k dispozici. Dosáhli jsme určitého pokroku, dosáhli jsme dohody a od 1. července eh, bude ustanoven nový tým v rámci Europolu, který bude se zabývat otázkou obsahu internetu E, abychom využívali e, těch zdrojů, které máme k dispozici efektivněji. E, a to se týká Europolu. Plánujeme vytvořit jakýsi protiteroristický, protiteroristické centrum v rámci Europolu. Měl bych připustit, že jeden z hlavních problémů Eh, a jedna z hlavních hrozeb, která, eh, které musíme čelit eh, v kontextu vnitřní bezpečnosti, je otázka těch zahraničních bojovníků. Bude potřeba také shodnotit možnosti, jak zlepšit naši legislativu, hlavně v těch případech, kdy nemůžeme v současné době při použití toho, co máme k dispozici, dosáhnout toho, co třeba. Jedna z takovýchto změn představuje odstraněním eh, nelegálního obchodu eh, se zbraněmi a také deaktivace eh, těchto zbraní. Kromě toho je potřeba také vypracovat legislativní návrhy týkající se těchto otázek a to co nejdříve. Chtěl bych také poznamenat, že Rada velice pozitivně hodnotí aktivitu Evropského parlamentu v oblasti zpracování dat o cestujících, tak abychom vytvořili určitý mechanismus eh, zpracování těchto údajů. Dále bych chtěl poznamenat, že eh, Rada se domnívá, že toto je velice dobrý nástroj boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Potřebujeme mít eh, efektivní mechanismus, který bude respektovat požadavky na ochranu osobních dat. Osobně hodnotím pozitivně velice otevřený dialog eh, k této otázce. Eh, určitě nakonec dosáhneme určitého kompromisního řešení a doufám, že obě, eh, oba legislativní orgány dosáhnou pokroku a řešení do konce letošního roku. Jak jsem se již zmínil v lednu, jsme se dohodli, že bychom eh, měli využít všech těch možností, které nám dává, eh, dávají tyto, eh, ta, ty, tyto údaje k dispozici. Ale terorismus není jediná hrozba, které v Evropě čelíme. Velice intenzivně jsme během posledního měsíce spolupracovali také s na strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie během ministerského zasedání včera. Ministři se shodli na eh, vypracování eh, rámce pro vnitřní eh, strategii bezpečnosti na příštích pět let. Definovali jsme priority a definovali jsme také mechanizmy pro monitorování vývoje jde potřeba všechny tyto věci uvést do praxe a proto musíme vy, vypracovat příslušné dokumenty, které nám umožní všechny tyto věci e, uvádět do praxe. Během našeho předsednictví jsme se také e, pokusili dosáhnout dohody u, e, týkající se SIPO nařízení a také Europolodiky spolupráci s Evropským parlamentem a se jako paní Gal se nám podařilo dosáhnout skutečného pokroku. Domníváme se však, domníváme se, že v současné době e, jsme velice blízko e, konstruktivnímu e, řešení. Co se týče Europolu, tady stále ještě existují některé neodpovězené otázky, ale jsem přesvědčen, že v dialogu s s pravodajem panem Diasem Damerou se nám podařilo vytvořit dobrý základ, který nám umožní dosáhnout během příštího semestru dohody v této věci. Teď bych eh, se chtěl eh, věnovat té vnější eh, dimenzi, která má pochopitelně vliv na vnitřní bezpečnost. Eh, vzhledem k tomu, že migrační toky a vnitřní bezpečnost eh, závisí na eh, událostem, ke kterým dochází vně Evropské unie, jak víte velice dobře, naše spolupráce vychází ze spolupráce se státy východního partnerství během Eh, zasedání ministrů eh, vnitra a spravedlnosti jsme hovořili o posílení eh, spoluprácem, také jsme hovořili o nezávislosti státních zástupců a soudců, hovořili jsme o tom v kontextu boje proti korupci. Během předsednictví jsme taky věnovali značnou pozornost posílení spolupráce s Běloruskem v oblasti migrace jsme velice spokojeni s tím, že se nám podařilo eh, naplnit doporučení eh, Evropského parlamentu z eh, února 2015. To je společná deklarace týkající se mobility mezi EU a Bělorusí byla schválena. Eh, vážení eh, poslanci, naše předsednictví se blíží ke konci. Eh, myslím si, že se nám podařilo skutečně dosáhnout pokroku ve všech oblastech. Chtěl bych vám poděkovat za vaši důvěru a také za vaši velice dobrou spolupráci. A díky této spolupráci se nám podařilo dosáhnout společných cílů, to znamená zachovat bezpečnost Evropy a lidských práv. Děkuji, pane ministře. A teď pan minister Rasnač. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo, milí poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi eh, ctí, že s vámi dnes mohu hovořit a že vám mohu představit úspěchy lotyšského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Nyní tedy přejdu do lotyštiny, do svého rodného jazyka. Jedním z hlavních úkolů lotyšského předsednictví je zajistit naplnění cílů eh, troj, tria předsednictví a eh, jeho programu, pokračovat na iniciativách, které se započaly za italského předsednictví. Snažili jsme se dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Eh, a budeme se tak snažit po celou dobu, než předáme e, štafetu lucemburskému předsednictví, což se stane 1. července. Na počátku našeho předsednictví jsem vás informoval o e, prioritách lotyšského předsednictví v oblasti spravedlnosti to také spadá do eh, oblasti působnosti výboru LIBE. Jde především o další rozvoj ochrany osobních údajů, o zlepšení ochrany finančních zájmů Evropské unie. Kromě toho jde o posílení práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení a také další rozvoj konceptu eh, spravedlnost pro růst. Jsme si vědomi toho, že ochrana údajů je prioritou na programu Evropské unie a právě proto lotyšské předsednictví zvolilo ochranu osobních údajů za jeden z hlavních cílů. Společně s dalšími členskými státy jsme investovali mnoho snahy do maximalizace ochrany osobních údajů a dosáhli jsme úspěchu. Dosáhli jsme po jednáních, která tedy pokračovala eh, více než tři roky dohody chceme naplňovat reformu ochrany osobních údajů co možná nejvíce a proto jsme začali tím, že jsme se zaměřili na nařízení o obecné ochraně osobních údajů. Během našich šest měsíců se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Jsem hrdý na to, že vás mohu informovat o tom, že 15. června e, na Radě pro spravedlnost se nám podařilo dosáhnout obecné dohody o textu nařízení díky tomu budeme schopni zahájit trojstraná jednání s Evropským parlamentem, ale zároveň to bude takový podnět proto, abychom co možná nejdříve zahájili práci e, na nařízení o ochraně osobních údajů jednání, třístraná jednání začnou již 24. června. Myslím si, že e, to všechno jsou významné události, na které můžeme být hrdi a můžeme eh, s uspokojením ukončit naše šestiměsíční předsednictví Rady. Pokud jde o ochranu finančních zájmů Evropské unie, tak mi dovolte, abych řekl pár věcí. Prioritou lotyšského předsednictví je nařízení o vytvoření úřadu Evropského eh, veřejného zástupce. My už jsme tedy na tom pracovali s dřívějšími předsednictvími, ukončili jsme práci na těch základních principech, které jsou stanoveny v prvních 16 článcích nařízení. A kromě toho jsme jako předsednictví zahájili intenzivní diskuze o těch otázkách, které byly eh, řešeny již dříve. Na březnové radě pro justici a vnitro jsme eh, hovořili o takových záležitostech, jako je eh, založení nebo vytvoření úřadu veřejného žalobce, jeho úkoly, jmenování a tak dále. Byť se jedná o velmi komplexní záležitosti, Podařilo se nám dosáhnout významného pokroku, ale zároveň si musíme přiznat, že máme před sebou ještě hodně práce, hodně úkolů, které musíme eh, splnit. Vytvoření Evropského úřadu veřejného žalobce bude jedna z nejdůležitějších eh, bude jeden z nejdůležitějších úkolů lucemburského předsednictví. Nyní další věc která se týká ochrany finančních zájmů Evropské unie. Pracovali jsme na směrnici, eh, která se týká boje proti podvodům, eh, kompromisu jsme dosáhli na, v celé řadě bodů, eh, například zařazení podvodů na DPH do oblasti působnosti této E, směrnice, což je důležité jak pro radu, tak pro parlament. Kromě toho jsme pracovali na nařízení o Eurojustu. Tato nařízení by mělo zvýšit účinnost Eurojustu tím, že se vytvoří nový systém zprávy tohoto úřadu a tím, že tedy bude zavedena jednotná definice pravomocí národních zástupců. Cílem lotyšského předsednictví bylo to, abychom dosáhli na březnové radě pro spravedlnost a vnitro schody, což se nám také podařilo. A nyní další důležitá otázka. Konkrétně šlo o posílení práv obžalovaných a podezřelých osob v trestních řízeních. První legislativní dokument v balíčku o procesních právech byl dokument o právní pomoci. Cílem tohoto dokumentu je to, abychom zajistili minimální standardy, pokud jde o obžalované podezřelé osoby a jejich práva Eh, jde o právní, poskytování právní pomoci v trestních řízeních. Po konzultacích na expertní úrovni jsme díky společné snaze dosáhli eh, dohody eh, v této věci opět na Březnové radě pro spravedlnost a vnitro. Pokud jde o další dva dokumenty, to znamená práva dětí v trestním řízení a presumpce neviny, Lotyšské předsednictví eh, zahájilo spolupráci s Evropským parlamentem a byli jsme velmi aktivní, tak abychom dosáhli maximálního pokroku směrem k přijetí obou legislativních dokumentů. Zároveň mi dovolte, abych zdůraznil, že přijímání těchto dokumentů nesmíme zdržovat, především pokud jde o záruky pro děti, pro práva dětí Musíme si přiznat, že děti jsou jednou z nejzranitelnějších eh, sociálních skupin. Na závěr mi dovolte, abych vám upřímně poděkoval, abych také poděkoval svému týmu, který eh, pracoval s velkým nasazením, který prokázal velké schopnosti, dovednosti a znalosti. Dovolte mi, abych Taktéž poděkoval eh, členům výboru LIBE za veškerou jejich spolupráci, pomoc a důvěru. Bylo mi potěšením eh, pracovat s vámi během těchto šesti měsíců. Děkuji. Eh, Bylo nám také potěšením s vámi spolupracovat. Eh, nyní tedy předám slovo kolegům. Eh, nejprve dostanou slovo eh, koordinátoři, pokud si přejí hovořit. Nejprve paní Cipl. Do, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda ocenila to, co řekl pan Kozlovský v tom smyslu, že pokud jde o migraci, musíme pracovat na všech jejich aspektech. Nicméně eh, v tuto chvíli, pokud pozoruji veřejnou diskuzi a veřejný život, eh, se soustředíme především na boj proti eh, pašerákům, převaděčům, snažíme se kontrolovat hranice, snažíme vytvářet přistěhovalce lecké tábory eh, ve třetích zemích, a aniž bychom přesně věděli, co to znamená. To znamená, že to vypadá, že v tuto chvíli v Evropě migranty nechceme. A to zdůrazňuje také skutečnost, že Rada nebyla schopná eh, přijmout rozhodnutí v otázce eh, distribučního klíče pro relokaci uprchlíků. Nevím, jestli budete chtít odpovědět na tuto otázku, nicméně bych se ráda zeptala, které členské státy jasně eh, podporovaly myšlenku relokace, nebo mohli byste nám alespoň říci, kolik členských států je pro eh, relokaci, pro eh, vrácení, anebo jestli máme problém se všemi členskými státy. Pokud jde o legální migraci, souhlasím s tím, že potřebujeme eh, další Vývoj v této věci. Myslím si, že eh, mnoho členských států potřebuje legální migraci. Například v Německu budeme v příštích letech potřebovat 300 tisíc migrantů na, pro trh práce. Nicméně v tuto chvíli tady neexistují pra, eh, evropská práva pro legální migraci, pokud odhlédneme od modré karty. Já si myslím, že migranty potřebujeme v o mnoha oblastech trhu práce, potřebujeme mnoho eh, kvalifikovaných migrantů pro naše hospodářství. Pokud jde o otázky zpěté s ochranou údajů, ráda bych se zeptala ministra spravedlnosti, jestli by v tuto chvíli mohl zaručit, že skutečně bude přijata směrnice eh, v říjnu, nejpozději v říjnu, protože pro nás jako pro Evropský parlament je ten balíček o ochraně osobních údajů velmi důležitý a proto bych ráda věděla, jak to bude. A nyní ty záruky v trestním právu. Souhlasím s tím, že se do toho investovalo mnoho práce a doufám, že eh, tedy ten výchozí bod, který eh, jsme měli díky vašemu předsednictví, se podaří dotáhnout do konce za dalšího předsednictví a že tedy budeme schopni přijmout ten dokument mimo jiné i o prosunce neviny, který považujeme za velmi důležitý. Eh, rád bych tedy navázal Eh, na to, co řekla paní Cipl o Radě pro spravedlnost a vnitro a eh, o nedostatku schody. Ptala se na ty země, které, na konkrétní země, eh, o které se jednalo. Pokud vycházíme z toho, že tady nebyla dohoda a že pan komisař Avramopoulos byl velmi neutrální ve svých komentářích, jak jaký je podle vašeho názoru eh, ten výhled, jaké jsou vyhlídky, že by tady bylo možno dosáhnout dohody eh, v červnu nebo v červenci. Doufáte, že tedy se dosáhne dohody a pokud ne, tak jaký je, jaké jsou tedy vyhlídky pro Itálii a Řecko, což jsou země, které jsou pod velkým tlakem, že bude dosaženo nějaké dohody, protože skutečně v tuto chvíli eh, nemáme možnost využít solidaritu. A rád bych tady doplnil tyto eh, otázky eh, k tomu, co řekl, řekla paní eh, Zipl. Děkuji, pane předsedo, pan Kirchhoff. Rád bych poblahopřál lotyšskému předsednictví k jeho práci. Myslím si, že měli napilno. Já ze svých informací vím, že v mnoha oblastech Eh, vedle těchto konkrétních bodů dosáhli velkých úspěchů během svého působení, nicméně mám jednu nebo dvě konkrétní otázky, pokud je tady smím položit. Za prvé, a pokud budeme vycházet z toho, že v tuto chvíli nastala situace, kdy členské státy bojují proti sobě navzájem, pokud jde o otázku eh, víz, evropských víz, pokud tedy členské státy nespolupracují v otázkách relokace, přesídlení. Domnívá se předsednictví, že ten postoj, který tady byl přijat, to znamená povinný systém, že je to realizovatelné, dosažitelné a pokud ano, do jaké míry eh, by se tak mohlo stát a v jakém časovém horizontu, v jakém rámci. Eh, a druhá věc, zvažuje předsednictví zavedení balíčku o inteligentních hranicích. Já si myslím, že to je velmi důležitý prvek nových návrhů Evropské unie, pokud jde o vízovou politiku, především eh, pokud eh, tedy budeme vycházet z návrhu, který některý předložili, a sice, že by se rozšířila oblast působnosti původního návrhu. Rozšířila oblast působnosti původního návrhu. Já nevím, jak se k tomu stavíte vy, ale já se domnívám, že legální migrace a hospodářská migrace a otázky azylu jsou záležitosti, eh, na které se musíme podívat eh, jako na navzájem oddělené. Já bych se tedy rád zeptal, jaký je názor rady, rady, pokud jde o vyzývání členských států k tomu, aby používali širší škálu administrativních nástrojů když tedy eh, se snaží řešit rozdíly v těchto věcech, ale Zároveň bych rád poděkoval předsednictví za její, jeho práci a také za eh, pomoc, které se mi dostali, dostalo jako zpravodaji v, obl, eh, v otázce PNR. a na závěr mi dovolte, abych se zeptal předsednictví ještě na jednu věc. Rozvoj Europolu, jednotky zaměřené na boj proti terorismu. Jak to vidíte? Především pokud jde o ten ožehavý vztah mezi evropskou úrovní a národními kompetencemi v, ten, v tomto konkrétním bodě. Děkuji. Děkuji a Cecilia Wikström za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, myslím si, že je vhodné poblahopřát vám k vašemu prvnímu předsednictví, které brzy eh, dospěje ke konci. Vím, že to pro vás byly velmi náročné měsíce. Na počátku předsednictví jste řešili ty teroristické útoky. Myslím si, že jste odvedli dobrou práci. Je dobré, že pokračujete až dosud a Přeji vám i nadále mnoho štěstí. Mám několik otázek. Už jsem s vámi spolupracovala ve věci o studentech a e, výzkumnících. Já jsem ráda, že jsme zahájili vyjednávání, že jsme vlastně e, ukončili tři trialogy. Ovšem velmi lituji toho, že nebylo možné dosáhnout většího politického pokroku v této věci. Je tam tolik otevřených otázek, které musí být vyřešeny v budoucnosti, um, že je to opravdu značné, ale děkuji vám za to, co jste odvedli a doufám, že budete mít i odvahu na to říci ostatním členským státům, že teď se musíme někam posunout, pokud chceme být konkurenceschopní a atraktivní pro ty nejlepší mozky, nejlepší studenty a výzkumníky, které tak nutně potřebujeme na tomto kontinentu, abychom mohli v budoucnosti prosperovat. Velmi doufám, že pokud se nad sebou vážně zamyslíme, tak si uvědomíme, že se musíme v této věci posunout. Doufám, že to předáte lucemburskému předsednictví. Pokud jde o tragickou situaci ve Středomoří, Komise navrhla ambiciozní program s konkrétními opatřeními a my v Evropském parlamentu jsme velmi jednoznační v našem usnesení v Dubnu v tom, kam se chceme posunout. Jsou tady dvě instituce, které jsou hluboce přesvědčeny, že je třeba sdílet zodpovědnost. Bylo by velmi elegantní, kdybychom od sdílení břemene hovořili o sdílení zodpovědnosti, protože eh, lidské bytosti přece nejsou břemenem. Bylo by dobré, kdyby se to vše začalo ubírat tímto směrem. Dosáhli jsme toho mnoho ale je třeba, aby členské státy se posunuly vpřed. Původní eh, reakce členských států nebyla eh, zatím příliš pozitivní, právě naopak a je zřejmé, že dokonce i dnes jsou tady určité bilaterální konflikty mezi členskými státy, které hrozí, že uzavří své hranice a že začnou jednat ještě restriktivněji. Já doufám, že zbývající dny vašeho předsednictví využijete pro vyřešení těchto eh, jednání a k tomu, aby se nastavili tím správným směrem a doufám, že budeme schopni přijmout konkrétní opatření a mm, pouze nehovořit. Tady se hodně o tom mluví, Eh, v neděli a v pondělí potom dochází na ty konkrétní věci a je to strašlivé, co se děje. Nám by zajímalo, eh, kdo co říká, eh, abychom i my mohli lobovat. Pokud jde o Dublinskou úmluvu, tak tady je to naprosto jednoznačný a jasný případ. Tady je jasně řečeno, jak řešit doprovod mladistvích. Je to podle soudního rozhodnutí. Je to jeden článek, ovšem členské státy to jaksi nafukují do obrovských rozměrů a snaží se tam hledat různé výklady. Ale není proto žádný rozumný základ. Tady nebudou žádné pozměvací návrhy, které by měly jít tímto směrem. A vy to budete muset spolknout a budete muset eh, toto poselství předat i ostatním. Uh, Potom dále vítáme pokrok, který byl dosažen v pondělí a očekáváme ambiciózní e, výsledek balíčku a nebudeme souhlasit s žádnými ustanoveními, které by e, šly e, pod standardem směrnice 95. Jak vnímáte pokrok v této směrnici? Její přijetí je zásadní. A situace v oblasti základních práv zejména v Maďarsku. Minulý týden parlament přijal naprosto jednoznačnou rezoluci, která lituje toho, že rada nereaguje na četné události v Maďarsku, které proběhly během vašeho předsednictví. Potom je tady také trest smrti, který eh, se vrací jako tady věc k řešení a mm, potom, a eh, potom také ty dotazníky, zaslané občanům a tak dále. A potom e, jsme slyšeli, že jste o tom ani nediskutovali, nehovořili. Je to pravda a jak to ospravedlníte, že tady neproběhl dialog a žádná diskuze? Zajímalo by mě také, jaký je váš názor na další závazný mechanismus, který by zajistil, že koreňská kritéria budou e, splněná pokud tedy eh, členské země jsou nebo se stanou členy Unie, tak musí plnit eh, tato kritéria. Tak děkuji vám. Děkuji. Hovořila jste téměř stejně dlouho jako ministerstvo spravedlnosti, ale bylo to dobré. Já to říkám jakožto pochvalu v podstatě. Bez mikrofonu? se, hovoří mimo mikrofon. A vy si myslíte, že vám tady nějak vracím ten trialog, ale já to tak nemyslím, myslím to pozitivně. Cornelia Ernst Gue. Teď vám dávám více času, dejte si na čas, je tady méně kolegů, máte prostor. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, lotyšskému předsednictví za jeho přínosy. Uvědomujeme si, že nebylo snadné během tohoto půl roku prolomit některé věci, eh, které byly velmi zaběhnuté a jistě nečekáte, že budeme se vším spokojeni. Je zřejmé, že tady bude také zaznívat mnoho kritiky z Evropského parlamentu a také od našeho výboru agenda migrace. Já to při nejlepší vůli nemohu oslavovat jako úspěch, to bychom se velmi minuli eh, skutečností. Celá řada členských států i Lotyšsko od počátku říkali, eh, že s rozdělováním eh, kvót na přistěhovalce mají problémy a že to i v jiných bodech nebudou podporovat. Teď se hovoří o tom, že by to mělo být nezávazné já jsem eh, slyšela ve zprávách včera večer, že by to mělo být nezávazné. No dobře, ale co se tedy potom stane s tou eh, agendou migrace? Tak, jak v tuto chvíli vypadá situace v diskuzích, v jednání, zdá se, že nedospějeme k žádnému zásadnímu rozhodnutí. A to velmi kritizujeme napříč všemi frakcemi kritizujeme celou tuto problematiku, to, e, že lodě převaděčů mají být e, ničeny, to je nesmyslné opatření, není k tomu žádný mandát OSN ani nic jiného. Víte, jak ta situace vypadá. Tady opravdu to byl výstřel do prázdna a hájelo se tady něco, co v podstatě nestojí za zmínění a co je falešnou cestou. Jaká je situace na radě, v diskuzi eh, v radě? Jak to vypadá? A jak vy obcházíte, nebo jak, pardon, jak zacházíte eh, s vaší zemí? Vaše země spoustu těchto věcí nepodporuje a potom ty dohody s třetími zeměmi. Dobře víte, že to u nás je předmětem obrovské kritiky, kartunský proces, to, eh, jak se s třetími zeměmi, jako se Sudánem a jinými zločineckými státy a režimy jsou dohod, domlouvány dohody a smlouvy, aby se potírala nelegální migrace. To považuji za velice problematické a zajímalo by mě, jestli, nebo je tady snad nějaká, nějaká jednání, eh, které podnítila italská vláda, aby se Dublin změnil protože Itálie a Řecko ty tady eh, vyjadřují velké pochybnosti v tom smyslu, že není možné v Dublinu pokračovat tak jako dosud. Mě by zajímalo, jestli jste třeba aspoň jednou hovořili o možnosti legálního způsobu imigrace do Evropy. Diskutovali jste někdy o humanitárních vízech například? Mě by zajímalo, jestli eh, legální imigrace je vůbec předmětem jednání na radě, nebo to pro vás eh, nehraje vůbec žádnou roli a zůstane se u potápění lodí a eh, u toho, že Dublin musí být zachován. Dále konkrétní otázka, na kterou rozhodně chci slyšet odpověď. Tato je mi zejména důležitá. Řecko nová řecká vláda by si přála měnit eh, politiku přistěhovalectví. Eh, tam eh, jsou taková odsuvná zařízení nebo vězení, kde je mnoho imigrantů umístěno a tato vězení mají být uzavřená. Ovšem, tato vězení byla postavena pomocí prostředků Evropské unie. A víme, že by tady mohl být požadavek, aby toto bylo splaceno zpět, aby ty peníze byly vráceny. Tak eh, jak se s tím bude nakládat? Když se říká, že chceme, chcete podporovat eh, členské státy v otázce přistěhovalecí, tak eh, musí padnout také otázka, jestli to platí pro všechny členské státy, nebo jestli to platí jenom pro některé členské státy a jak je na tom Řecko. Potom ochrana údajů, Um, hovořili jste o 15. červnu, to už ale vypršelo a e, vy tu pozici v zásadě už máte, tak pravděpodobně e, to tady asi proběhlo, tak to je dobře. Problém je ale směrnice. Mě by zajímalo, jak to vypadá s tou směrnicí. E, zda byste se k tomu mohli ještě podrobněji vyjádřit. A poslední věc, které zatím ještě nic nezaznělo, samozřejmě je tady mnoho tém, a to je aféra NSE, celá otázka tajných e, služeb a e, odposlouchávání občanů a potom ty e, záležitosti mezi různými tajnými službami jednotlivých členských států navzájem. Je už k tomu nějaká zpráva z posledního volebního období? A proč nepřišly žádné závěry rady? z této eh, záležitosti od poslouchávání nebo špionáže. Eh, my teď k tomu děláme rezoluci, jejímž obsahem by mělo být v podstatě jen to, aby se konečně zakročilo, protože zatím neproběhlo vůbec nic. Mě by zajímalo, jak vypadá eh, situace na radě. Děkuji, Cornelio, a závěrem Judith Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Včera jsem sledovala tiskovou konferenci, včera odpoledne, tam minister pro vnitro a včera jste řekl, že jste hovořil nebo jednal pět hodin o migraci, dnes dopoledne se říkal šest hodin, eh, takže asi jste o tom hovořil dlouho a ten výsledek je velmi chabý. Takže jsem velice zklamána, protože eh, v parlamentu jsme tady diskutovali neustále o asilových otázkách, o imigraci, diskutovali jsme o tom s panem komisařem a on řekl, že máme být trpěliví, že se chce posunout vpřed a eh, musí zohledňovat pozici členských států a to, že jim tam některé věci vadí a nechtějí se eh, jaksi sladit ve v tom svém přístupu a ehm, já samozřejmě nevím, do jaké míry se pan komisař chce posunout před, ale eh, takto já vnímám to, co řekl. A já si myslím, eh, že eh, Evropa je stárnoucí společnost, řešíme konflikty, okolo všech našich hranic. Lidé vstupují do Evropy, jsou to političtí eh, uprchlíci a potřebují bezpečné místo. A pak jsou tady někteří, kteří zneužívají eh, nebo používají eh, označení asylant, protože tady není nic jiného a vy tady nejste schopni přijít s nějakou dohodou, aby se 40 tisíc osob, které už jsou v Evropě, přerozdělilo a, a potom, aby se přebralo um, dalších asi 20 tisíc uprchlíků z eh, táboru po celém světě. A uh, potom se tady nehovoří o uh, pracovní migraci ve stárnoucí společnosti. Uh, pokud nejste schopni tyto věci nějakým způsobem ošetřit, tím, že byste tedy předložili, a pokud jste schopni předložit návrhy, které by řešily také nelegální eh, imigraci a, a vlastně a neřešíte zároveň legální imigraci, tak pokud se to nestane, tak bude růst počet lidí, kteří budou pracovat v Evropě bez příslušných povolení a bude tady celá řada opravdu závažných situací, protože lidé budou pracovat eh, hluboce pod cenou za velmi špatných podmínek a to bude špatné pro ně i pro naši společnost. Je opravdu eh, to, že my tady opravdu musíme že prosit na kolenou členské státy, které by za to měly být zodpovědné, aby něco udělali. Během vašeho půl roku vše se posouvalo velmi pomalu a mám pocit velkého nepochopení toho, že jsme v hluboké krizi. A potom jeden drobný dotaz. Hovořil jste o, o, o Emberlight procesu a já mám pocit, že Evropský parlament tady nebyl dobře informován. Katerina eh, Katerina eh, také řekla, že bych chtěl něco k tomu říct, ale já bych chtěl eh, říci, že pokud něco říkáme o předsednictví, já nevím, je to tady moje zkušenost, že vlastně to, co říkáme o radě, říkáme vlastně o členských státech a o tom, že velice často zkrátka stojí na místě. A e, pro předsednictví to znamená, že musí nějakým způsobem působit na lidi a na, v tomto případě na členské státy, které něco nechtějí udělat. Je to klasický případ uh, kdy Tecile Wilkström eh, položili tu otázku, co se vlastně stalo v úterý, kdo řekl co. Ať už se díváte na to z politického hlediska jakéhokoliv, tak my vlastně eh, nevíme, eh, které členské státy řekly co a naši občané se nás přesně na to ptají. A myslím si, že předsednictví by mělo být schopno právě na toto odpovědět, protože na mě se pořád obrací naši občané a ptají se mě, eh, jak to tedy vlastně je. Člověk se snaží eh, chovat se diplomaticky. Eh, kolegyně Sadiny řekla, že v, Satín, řekla, že v podstatě to všechno se nehýbá dostatečně rychle. A musím říci, že všechno to je strašně frustrující já například mohu jít na neformální rady, ale nemůžu jít na formální rady, čili i to je velice frustrující. Ta situace je naprosto anomální a já se o tom zmiňuji, proto já jsem včera nemohl jít, ale mohu jít tedy na tu neformální setkání, takže jsme vlastně na nějakém tom seznamu B, ale nedostáváme se na seznam A a to je mimořádně frustrující. Ale e, není to e, vždycky věc toho předsednictví. Takže Katrina a pak, se, pak dáme slovo ministrům. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedo za to, že eh, jste mi dal slovo. Chtěla bych využít eh, tuto příležitost k tomu, abych eh, poděkovala předsednictví za to práci, kterou odvedli v trialogu. To se týká té směrnice o nezletilých, o dětech. Jednalo se o mimořádně zásadní práci, dosáhli jsme významných výsledků. Eh, a jedná se přitom o téma velice závažné a velice složité. Eh, ne vždy bylo eh, snadné dosáhnout kompromisu. Čili ještě jednou bych chtěla předsednictví za toto poděkovat. Tak, teď ta otázka eh, nezletilých. Eh, chtěla bych zdůraznit ještě jednu věc. Eh, hovořili jsme o těch zahraničních nezletilých, kteří nejsou v doprovodu dospělých lidí. Jedná se o děti migrantů. I v této oblasti bychom měli udělat více, měli bychom mít k dispozici více údajů o těchto dětech, měli bychom tyto věci častěji kontrolovat, protože se často stává, že když se tyto děti dostanou na naše území, tak zmizí a stávají se oběťmi eh, zločinu jsou zneužívány buď sexuálně, nebo eh, musí vykonávat nucenou práci, někdy roznášejí drogy Ehm, někdy dokonce se stávají součástí teroristické sítě. Takže já bych se ráda zeptala, jestli eh, v té krátké době, kterou ještě budete mít eh, v rámci svého předsednictví, jestli byste toto mohli dát někam na program, jestli byste mohli eh, se podívat na to, jakým způsobem tyto nezletilé osoby by mohly být monitorovány tak, abychom zabránili tomu, že se někde ztratí Eh, další věci jsou také velice důležité, ale budu velice eh, stručná, protože některé ty otázky tady položili kolegové. Jeden důležitý předmět eh, k diskusi je to, jak, jaké jsou vyhlídky dosažení pokroku v té otázce tzv. inteligentních hranic, smart borders. Mě by zajímalo, jestli existuje nějaká analýza eh, porovnávající po náklady a výhody tohoto projektu. Eh, bylo by velice důležité, aby toto bylo eh, realizováno efektivním způsobem. Další otázka ta je velice důležitá, je eh, opět otázka eh, migrace. Eh, já sama jsem ze Sicílie a na Sicílii jsme svědky toho dramatického dopadu migrace. Jsou to ti absolutní zoufalci, kteří k nám eh, přijíždějí přes Středozemní moře, tam eh, je většinou zachráníme. ale na druhé straně také mnoho z nich eh, se utopí, to situace skutečně dramatická a já vím, že hodně se toho už udělalo, ale přesto bych chtěla zdůraznit jednu věc – a sice to, že se jedná o organizovaný zločin, to jsou zločinci ti lidé, kteří na tom vydělávají obrovské peníze. Co ještě můžeme dělat? Musíme eh, zkrátka tu věc eh, eh, řešit. Všechny ty aspekty, který, který, které s tím souvisejí, již byly zmíněny, takže já už nebudu dále hovořit. Teď nemáme další žádosti, jen pan Šakim, který ještě chce něco říci. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla, chtěla říct pouze dvě věty. Já eh, souhlasím s tou kritikou, eh, která tady zazněla z úst některých poslanců. Skutečně došlo k selhání při řešení těch migračních otázek, ale myslím si, že není možné to všechno svalovat na eh, předsednickou zemi. Evropská unie nebyla schopná reagovat dostatečně rychle a tak vypadá ta situace v současné době. Eh, taková je zkrátka institucionální struktura. Myslím si, že i Evropský parlament a výbor Libe by měl být aktivnější v této otázce. Ta migrační otázka se nedá vyřešit Eh, uvnitř, eh, vnitřku Evropské unie, protože se pochopitelně týká Severní Afriky a jiných států, kde je také potřeba udělat příslušné kroky. Eh, já bych chtěl říci, že skutečně s oběma vás se nám spolupracovalo velice dobře během těch posledních šesti měsíců a jak už o tom zmínila se Kateřina a další poslanci, co se týče trialogu, tam jste byli skutečně velice Eh, vstřícní. Eh, ta kritika se vlastně týká hlavně členských států spíš než předsednictví. Teď máte, eh, pánové, dostatek času na to, abyste na ty jednotlivé poznámky, připomínky a otázky reagovali. Takže nejprve dám slovo panu ministrovi Kozlovskisimu. Máte slovo, pane ministře. Ano, děkuji. Děkuji vám za všechny ty otázky. E, většina těch otázek souvisela s problémem migrace, e, což je problém, který před námi dnes stojí. E, pokusím se obecně odpovědět na tyto otázky, protože každá otázkám. Každý poslanec v podstatě o emigraci eh, hovořil. Eh, já se musím přiznat, eh, že jsem se nedíval na hodinky, nevím, jestli to bylo těch pět hodin nebo šest hodin, možná, že to bylo pět a tři čtvrtě hodiny, já už nevím, ale komisem navrhujem, respektive ten návrh se objevil 13. května. My jsme potom eh, organizovali první ministerské zasedání, kde, eh, kterého se zúčastnili všechny členské státy. Eh, včetně dalších partnerů, čili ta diskuse byla na skutečně velice široká Eh, soustředili jsme se na středně eh, doba řešení, eh, krátkodobá řešení a dlouhodobá řešení. Na začátku někdo se zmínil o tom ničení lodí. Myslím si, že boj s těmi převaděči neznamená, že budeme potápět lodě, na kterých budou utečenci. Spíš jde o to, že se pokusíme zničit tyto lodě předtím, než na ně nastoupí tyto lidé. Je to pochopitelně velice komplikovaná otázka, která souvisí s bezpečností a tak dále, ale nemůžeme to schodit ze stolu, protože eh, skutečně převaděčství se stává velice lukrativním kšeftem a ti převaděči na tom vydělávají miliony a problém eh, nemizí, naopak eh, eh, zaznamenáváme jeho nárůst. Podíváme-li se na otázku třetích zemí, tam jsme přesvědčeni, že bez spolupráce s těmito třetími zeměmi tyto migrační toky jen porostou. A jestliže se podíváme na to, kolik lidí je ochotno se nalodit na tyto uh, Eh, lodě, eh, i když jim hrozí obrovské nebezpečí, mluvíme fakticky o milionech lidí. A to je také důvod, proč se snažíme naplánovat nějaké dlouhod, nějaká dlouhodobá řešení, tak abychom byli schopni najít určitou rovnováhu a, a eh, podívat se na to, jak, jaké jsou možnosti normalizace zemí v těch zemích, odkud prchají mohu říci, že obecně e, v radě e, existuje podpora pro tento program, ale nemohu vám říci, e, co říká představitel té, které členské země. Můžete se s touto otázkou obrátit na své vlastní vlády, můžete se jich zeptat, co oni řekli v rámci této diskuse ale mohu říci, že skutečně došlo e, k diskusi na to téma, jestli ten přístup by měl být e, povinný nebo dobrovolný. Další niance, o kterých jsme hovořili, e, byla otázka toho, jak podle jakého klíče bychom měli provádět tu distribuci ale chtěl bych vám připomenout jednu věc, a sice, že tu eh, diskusi jsme zorganizovali bez jakékoliv prodlevy a v současné době směřujeme k tomu, aby princip solidarity skutečně byl dodržován a i komise velice důsledně jde touto cestou. Jsem přesvědčen, že se nám podaří během příštích několika měsíců dosáhnout kompromisního řešení Hlavně eh, co se týče toho, jak bychom mohli eh, odstranit ten obrovský tlak, kterému čelí ty státy na hranicích. Eh, ten přístup skutečně je koncipován jako velice komplexní, proto bych se nerad soustředil pouze na jednu na jeden prvek. Co se týče Lotyšska, my jako předsednictví jsme skutečně nezdržovali diskuse k těmto problémům. E, provedli jsme jakési schrnutí všech různých stanovisek. To všechno se promítlo i do našich diskusí a my teď předáváme předsednictví Lucembursku a vím, že tato otázka bude pod jeho předsednictvím řešena velice záhy. Co se týče Eh, toho Centra eh, proti terorismu a Europolu. Eh, ten, úkolem tohoto centra je koordinovat oběh informací a nějakým způsobem zpracovávat ty dostupné informace, protože, jak víme, ty teroristické útoky ve Francii a v Dánsku byly vlastně e, spojeny také s používáním nezákonných zbraní. Proto se domníváme, že informace, které má Europol k dispozici o těchto věcech, by mohly být mimořádně užitečné. E, zatím jsme nedosáhli maximálního výsledku. E, Co se týče eh, nařízení o SIPO a o Europolu, tam jsme udělali skutečně všechno, co bylo v našich silách, abychom dosáhli pokroku. Eh, co se týče toho dublinského systému, eh, není možné tento systém měnit. V radě jsme o těchto věcech hovořili, očekáváme také návrh komise k této věci. Eh, opět vám mohu eh, potvrdit, že jsme hovořili o všech těch otázkách eh, týkajících se migrace, včetně readmisní politiky, co, o čem jsme hovořili velice intenzivně během pracovního oběda. Co se týče toho projektu Ambilight, to znamená oranžové světlo, mohu pouze zopakovat ty údaje, které mám k dispozici. 28 členských států se e, zúčastnilo e, této akce, měli jsme informace od 25 letišť a, a e, zazněly určité obavy v tom smyslu, že ty osoby, které E, vlastně porušili ta pravidla týkající se platnosti jejich víz, že ty osoby budou zadrženy, ale zatím k žádnému zadržení nedošlo. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Si teď předávám slovo kolegovi. Yes, please, minister, please go ahead. Pane ministře, prosím, máte slovo. Mnoho kolegů eh, mi psalo, že se tady omlouvají, eh, dneska mají problémy eh, s dopravou, ale psali mi, abych vás tady pozdravil. Vy, někteří s vámi pracova, spolupracovali v rámci trojstranných jednání, to znamená, že většinou nás je to víc. Prosím, prosím, pane ministře. Kolik času mám? Ano, nějaký čas máte, pár minut máte. Rád bych poděkoval všem poslancům za vznesené dotazy. Je zjevné, že informace o postupu jednání, kterých se parlamentu dostalo, nebyly dostatečné, to znamená, že pokud se to pokusím doplnit, Birgit Cipl se ptala na to, jestli bude přijata směrnice, jestli ta směrnice bude přijata do října. Já bych rád řekl, že 24. června se bude konat třístrané jednání a v rámci tohoto trialogu eh, nás také lucemburské předsednictví bude informovat o svých prioritách a jednou z těch priorit, pokud vím, je právě přijetí této směrnice za lucemburského předsednictví. V každém případě budeme rádi, když přijdete na toto jednání a budete mít možnost si poslechnout priority lucemburského předsednictví, které byly oznámeny 25. května v Lucemburku a také na zase, ne, neformálním zasedání EU-USA. Další otázka se týkala toho, jakého pokroku bylo dosaženo, pokud jde o směrnici Mohu k tomu říci, že se můžeme v té směrnici posunout pouze tehdy, pokud bude přijat eh, všeobecný přístup. Connie Ernst a další eh, položili tuto otázku a já bych k tomu rád řekl jednu věc. Jsou to dvě oddělené záležitosti. nařízení týkající se občanských záležitostí a potom eh, nařízení týkající se eh, trestních záležitostí. Je to 91 článků na více než 200 stránkách a pokud máte dosáhnout schody mezi 28 členskými státy, pokud jde o konkrétní změní, Kolik si myslíte schůzek, že musíme zorganizovat během těch šesti měsíců, tak abychom probrali eh, tento dokument článek po článku, abychom dospěli k nějakému řešení. Celkem těch zasedání bylo 45. To znamená, že bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zúčastněným expertům, protože eh, odvedli neuvěřitelný kus práce. Byly tam zastoupeny protikladné názory, byly tam Eh, zástupci členských států a experti a eh, zdálo se nemožné ty eh, názory sladit, což se nám podařilo a jsme na to velmi pišní. Tolik tedy ke směrnici a nařízení. Další otázka se týkala dalších bodů a já bych rád poděkoval všem členům tohoto výboru, který, kteří se účastnili trojstranných jednání, především paní Činici, protože musím říci, že ta spolupráce byla velmi plodná. Šlo především o záruky pro děti a domnívám se, že eh, tady v rámci trojstranných jednání eh, budeme i nadále dosahovat pokroku. Děkuji oběma ministrům, děkuji všem kolegům. Rád bych eh, ještě jednou řekl jednu věc. Je to konec vašeho předsednictví jménem všech eh, kolegů bych eh, vám rád poděkoval nejen jménem těch, kteří tu zůstali do konce, ale i jménem ostatních. Děkuji vám za vaši práci. My jsme některé z vás eh, během šesti měsíců poznali, takže vám děkuji eh, za eh, veškerou spolupráci i na neformálních jednáních. Velmi vás respektuji. Bylo to skvělé období šesti měsíců a myslím, že nyní si zasloužíte přestávku. Ještě jednou vám, páni ministři, děkuji za skvělou práci, kterou jste během tohoto období odvedli. Jsme vám vděční.